Vítám vás na zasedání výboru pro vnitřní trh. Můžeme schválit pořad jednání? Výborně. Běžná sdělení z mé strany, tedy že vysíláme živě na internetu. Máte také k dispozici aplikaci e-meeting. A máme tu nové téma, tedy oběžník, tento spravodaj takže si ho můžete stáhnout, přečíst. Děkuji všem, kteří se na tom podíleli. Asi jste tady se všimli, že tu vedle mě nesedí za sekretariát kolega, kolega, který tu sedí běžně. Minulý týden bohužel měl automobilovou nehodu, je ale v pořádku, doufám, že se vrátí ještě tento týden a jsem si jistý, že všichni kolegové by mu chtěli popřát mnoho zdraví. Já jsem mu řekla, Eh, že si s námi nemá dělat žádné starosti a eh, určitě bude rád, když mu pošlete tedy přání brzkého uzdravení. Eh, aktuální informace k trialogům. Já teď trošku přehodím pořadí a nejdříve požádám Andrease Švába, aby nám dal aktuální informace o zdravotnických prostředcích, jakožto prvního. Děkuji, Vicky. Dovolte, abych vám nejdříve pogratuloval k tomu, že jste byla nominována na, eh, jako kandidátka na jednu z nejdůležitějších poslankyň tohoto parlamentu. Myslím si, že pro nás je to tady velká čest a je tady jasné, že eh, podle alespoň těchto novin náš výbor je také velice důležitý, takže ještě jednou blahopřeji. Mohu vám říct, že trilog k zdravotnickým prostředkům, tam jsme udělali všech, tam se tady zasadíme také o to, aby se nás kolega co nejdříve uzdravil, protože se nám podařilo vydař, vyřešit všechny otevřené otázky s výjimkou několika málo. Eh, Nora Bera je naši, naše francouzská zpravodajka, já jsem 16. 3. 17. dubna a 11. května se účastnil a dále budu hovořit německy. Eh, v posledních třech trialozích v principu došlo k výraznému pokroku z hlediska zdravotnických prostředků a také in vitro a z hlediska léčivých prostředků. Jde o cíl vytvořit skutečný vnitřní trh, eh, který by se opíral o nařízení a Tady je nutné tedy postupovat podle legislativy, která zde platí. Takže tohoto cíle jsme celkem dosáhli. Jsou tady ještě otevřené body. Jeden otevřený bod by se měl vyjasnit tento týden, to znamená, jak bychom měli postupovat z hlediska zdravotnických prostředků, které jsou znova vyhodnocovány. Toto vyhodnocování těchto zdravotnických prostředků se nekoná tedy ve všech členských státech, jenom v některých, takže je to částečně otevřený vnitřní trh, měli bychom mít tady minimální standardy z hlediska tohoto typu zdravotnických prostředků, abychom měli alespoň minimum bezpečnosti u těchto zdravotnických prostředků z hlediska takzvaného reprocesingu. Takže principiálně pozice Evropského parlamentu ohledně těch minimálních standardů, co se týče e, směrnice ohledně in vitro, tak e, to nebylo tedy akceptováno z hlediska rady. Rada nechce odsouhlasit stanovisko Evropského parlamentu, za prvé, za druhé, co se týče mm, problému, který jsem už předem načetl, tak tady se očekává určité řešení. My se domníváme, že bychom měli vytvořit tedy minimální standardy pro ty státy, které mají registraci a které jsou ochotny tedy se účastnit těchto minimálních standardů. Takže měli bychom korigovat představy některých členských států v tom smyslu, že musíme zajistit bezpečnost pacientů a musí se to zajistit tím, že odpovědnost bude na bedrech výrobců, protože je jasné, že pečující lékaři nebo zdravotní personál nebo ti, kteří používají nebo přerepisují tyto zdravotnické prostředky, nesou samozřejmě také část této e, odpovědnosti, tedy musí toto takto vnímat a naší pozici Evropského parlamentu se to odrazilo. V každém případě všichni, kteří se účastní používání těchto zdravotnických prostředků, by měli participovat na této odpovědnosti za bezpečnost pacientů. Jsou tam některé ještě menší body, o kterých bych mohla hovořit. Ale já to shrnu a řeknu, samozřejmě existují zdravotnické prostředky, které jsou hodnoceny jako vysoce rizikové. E, tam samozřejmě e, předpokládáme nové kontrolní postupy a vyhodnocování. Máme některé zdravotnické prostředky, jako jsou skalply nebo nůžky, e, kde nepotřebujeme tyto klasifikační jednotlivé kategorie. To už se používá velice dlouho a to vyhodnocování bylo v pořádku, takže myslím si, že pod vedením naší kolegyně Vilmet eh, z Envy se nám eh, podaří tedy eh, dospět k podpoře tedy této představy vnitřního trhu. Děkuji. Thank you very... Děkuji mnohokrát za aktuální informace. Vím, že to je nezmírně komplikované a technické, Teď čekáme na Ditu Charanzovou, která nám poskytne aktuální informace k tématu směrnice o přístupnosti webových stránek veřejných institucí, ale vzhledem k tomu, že tu není, možná se teď podíváme na další bod na pořadu jednání. Is Antones coming from the Liberals? Přijde Antones za liberály, je to tak? So the next item is the... Další bod tedy na pořadu jednání je výměna názorů k e, směrnici o prospektu. Já jsem zpravodajkou. A máme na to zhruba půl hodinku, abychom to prodiskutovali, takže pokud mohu, pouze stručně toto uvedu a pak dám slovo ostatním. Chtěla bych poděkovat všem stínovým zpravodajům za práci, kterou odvádějí a chtěla bych připomenout, proč se tomu vlastně věnujeme. Je to součást iniciativy eh, je Unie kapitálových trhů a naším cílem je pomoci eh, emitentům a investorům překonávat bariéry pro přeshraniční pohyb investic. Malé firmy u nás doma, ale po celé Evropské unie mají neustále obavy z toho, jak je drahé získávat kapitál, a to především pro malé firmy. A obzvlášť v malých členských státech, kde vnitřní kapitálové trhy jsou méně rozvinuté. Takže pokud se nám podaří tímto způsobem usnadnit malým firmám přístup na trh s kapitálový, můžeme jim pomoci růst a tím se nám podaří posílit ekonomiku a vytvořit nová pracovní místa. Ve své zprávě chci tedy zajistit, abychom nakonec nevybudovali ještě další bariéry dodatečné pro malé a střední podniky, a to především překážky, které zatím ještě neexistují. Protože záměrem je samozřejmě bariéry odstraňovat, aby to pro firmy bylo snažší, aby firmy mohly snáze dosáhnout na kapitál a lépe růst. Výbor Ekon je samozřejmě příslušným výborem. Oni trošku pozměnili svůj časový rozvrh, protože zpravodaj je teď v belgické vládě původní, takže teď je tam novým zpravodajem Petr Ježek. A já navrhuji, abychom místo zítřka tady přesunuli hlasování na 30. května. A to z toho důvodu, že máme v podstatě asi 100 pozměňovacích návrhů k této zprávě. Eh, my jsme již eh, dali k dispozici první návrh a druhou verzi kompromisních návrhů. Vím, že EPP má k tomu ještě spoustu pozměňovacích návrhů. Minulý týden jsme to řešili e-mailem, ale byl to terkisový týden, zelený týden, takže my se ještě pokusíme zítra tady sejít se zpravodajem za EPP a nějak toto vyřešit. Konkrétně bych se chtěla podívat ještě na to, zda se nám podaří nějak zohlednit obavy, které zazněly k, eh, k článku 3.2 malé a. Je to omezení, kde se říká, že malá firma může ten vyšší strop použít pouze v případě, že omezuje svou nabídku pouze na svůj vlastní domovský členský stát. A především v malých, menších členských státech, kde je méně rozvinutý kapitálový trh, takovéto omezení nabídky na samotný domovský členský stát by mohlo naopak vyvolat či vést k tomu, že eh, to pro firmu bude ještě další překážka navíc. Takže myslím si, že tam bychom ještě mohli se vyměnit nějaké inteligentní nápady na to, jak se s tím vypořádat. Pokud jde ještě o ty limity, já bych chtěla, já si myslím, že bude v našem výboru většina pro to, abychom zamítli eh, návrh zpravodaje Ekonu na eh, hranici 20, 20 milionů eur. Pokud si myslíme, že to je příliš vysoká hranice, tak bychom ji měli oficiálně zamítnout a hlasovat pro náš kompromis, který podle mého názoru nakonec bude 10 eh, milionů eur a to samé platí pro tu nižší hranici. Myslím si, že také se nám může podařit, aby eh, zpřístupnit tento prospekt pro malé eh, investory, malé firmy, zajistit, že bude jaksi přátelštější a funkčnější. Konkrétně si myslím, že také můžeme projevit určitou uh, flexibilitu, pokud jde o riziková, uh, rizikové uh, faktory a počet stránek takového prospektu. Je tady potom několik pozměňovacích návrhů, které předložili uh, kolegové a kolegyně, uh, s kterými nesouhlasím. Já už jsem jim to ale sdělila e-mailem a myslím si, že tím jsem tedy skončila své vystoupení. Prosím. Okrát děkuji, milá Vicky. Já sdílím tvoje stanovisko v tom smyslu, že co se týče tohoto návrhu, tak bychom se měli vyhnout tomu, aby ti, kteří se účastní takové kapitálové unie, nebo a kteří tedy um, chtějí mít tuto směrnici nebo tento text jako legislativu, tak bychom je neměli ještě zatěžovat více těmi administrativními úkoly, více než eh, dříve. Takže tady souhlasím s tebou a tomu bychom se měli vyhnout. Moje základní myšlenka jde takovým směrem, že například bychom tady měli mít různé úrovně na národní úrovni, ale měli bychom se pokusit o to, abychom je zharmonizovali. Eh, tak aby prostě ty investoři si nemohli vždycky vyhledávat jenom některé ty Prahy, které jim vychá, eh, vyhovují. A měli bychom tedy odbourat administrativní překážky a harmonizovat tyto Prahy. Také bych si chtěl poděkovat eh, za ten meeting stínových zpravodajů, který se konal ve Štrasburku. To bylo velice pěkné, velice živá výměna názorů. A to, co nyní máme jako kompromisní návrhy, tak eh, za to eh, samozřejmě eh, jsme vděční také ostatním, kteří spolupracovali, kteří byli přítomní, kteří to potom skopírovali a kteří hlavně zasahovali do této diskuse. Já si myslím, že u některých těch věcí se nám podařilo zajistit pokrok. A pro moji politickou skupinu je důležité, že Například co se týče kompromisu C a D, tak to jsou kompromisy, s kterými my můžeme opravdu dobře vyjít. U toho kompromisu E, to je hodnocení rizika, tak to bychom mohli také odsouhlasit. I když tedy tady jsme trošku kritičtější, protože my se domníváme, že ta pravděpodobnost eh, jaksi kalkulace všech rizik není možná za prvé, za druhé. Některá rizika jsou nepravděpodobná, ale pokud nastanou, tak mají velmi velký dopad. A za třetí, zase jiná rizika se objevují velice často, ale mají velice okrajový dopad. Takže to je velice těžké a složité téma ale co se týče tohoto návrhu, my ho můžeme akceptovat. Co se týče kompromisu G, tady bych spíše navrhl, abychom zůstali u textu komise, to znamená eh, formulace PRIPS, a formulace komise je jasnější v tomto smyslu. A teď se dostávám k tomu článku 3.2. Jedná se o ty podmínky z hlediska vnitrostátních záležitostí. E, ta moje myšlenka nebo myšlenka mé politické skupiny je taková, že by všichni mohli akceptovat tuto představu, pokud bychom tu hranici dali na 10 milionů. Já myslím, že je to smysluplné. Eh, co se týče těch vnitrostátních um, trhů, tak tam máme šest různých prahů nebo limitů, takže tady bych byl pro zjednodušení a také pro sjednocení v tomto smyslu. Nejsem přesvědčen o tom, že bychom měli odsouhlasit tu hranici 20 milionů. Já myslím, že těch 10 milionů, pokud se na tom dohodneme, eh, tak to bude velmi výrazné stanovisko z hlediska IMCO a 20 milionů nebo tento limit nebude v tom případě už nutný. Takže v každém případě, pokud to bude těch 20 milionů, tak moje skupina proto nebude. Pak je tady ještě poslední pozměňovací návrh. Tam se objevuje slovo mostly, Vicky. A nahrazuje slovo only. Je to sice detail, ale já si nemyslím, že ten výraz mostly v tomto právním kontextu je správný výraz. Mostly znamená všechno a nic více, méně. Já myslím, že tady bychom to měli velmi precizně definovat a velmi právně jednoznačně. Když se podíváme na ty eh, přeshraniční výdaje, které nejsou v podstatě notifikovány, nejsou deklarovány. A pokud to chceme tedy podpořit, tak bychom to měli separovat, neměli bychom to zařazovat do tohoto kontextu. Takže to slovíčko mostly tady není vhodné v tomto místě a může vyvolat matení a tomu bychom se měli vyhnout. Ale o tom můžeme případně zítra nebo později možná detailněji ještě pohovořit. A na závěr bylo by zajímavé, aby tento text byl jaksi povzbudivý. My jsme IMKO, ne EKON. My bychom měli být na straně těch spotřebitelů, to znamená těch, kteří by se účastnili této unie. A u nás, nebo i v mý, v mé představě, bychom měli mít více harmonizovaný přístup a ten bychom tady měli nějakým způsobem zakotvit. Co se týče těch limitů a Prahu, o tom můžeme vždycky diskutovat, ale já si myslím, že ten limit 10 milionů, to je kompromisní hodnota. Ostatně i naši socialističtí přátelé s tím souhlasí. Takže v tomto smyslu myslím, že je to dobrý kompromis, který uspokojuje všechny. Musíme ještě o některých jaksi opozicích diskutovat, ale bylo by dobré, abychom to neprotlačovali za každou cenu a možná bychom 14. června měli konat hlasování, tedy odložit to do toho 14. června, také abychom to sladili tedy s postupem ekonu. Možná, že by se do toho ještě vešel další meeting stínových zpravodajů. A možná, že bychom se mohli dopracovat k textu, který by mohli všichni odsouhlasit. Děkuji. Great. Výborně. Teď ještě dám slovo eh, Marii Grapiny, ale myslím si, že 14. to asi nepůjde. Děkuji. Așa cum spunea Děkuji, Vicky. Stejně jako náš kolega eh, z PPE eh, bych chtěla poděkovat za to setkání ve Štrasburku, protože to bylo velice vstřícné setkání. Myslím si, že ve Štrasburku se nám podařilo téměř dospět k některým rozhodnutím. Přiznávám, že ty změny těch kompromisů, které si udělal, mě trochu překvapily. Moje skupina podpořila některé myšlenky, eh, které ty jsi si také přál z hlediska této zprávy. Za prvé nevytvářet další překážky, podporovat malé a střední podniky, podporovat spotřebitele. Přičemž eh, spotřebitelé to nejsou výlučně podniky, jsou to také fyzické osoby. Jsou to osoby, které ne nezbytně mají velkou zkušenost, z hlediska analýzy, interpretace a porozumění těmto informacím. Pozměňovací návrhy socialistů se snažily snížit byrokracii a administrativní zátěž a stanovit eh, limity. Tak jako Pascal, já si myslím, že 20 milionů není dobrý limit. Myslím, že bychom se měli zaměřit na částku 10 milionů a měli bychom se vybavit dostatečnou odvahou při jednání s ekonem. Já podporuji ten způsob, jakým Pascal představil tyto záležitosti ve Štrasburku. Velice dobře to prezentoval, vysvětlil to bod po bodu, vysvětlil, že prospekt není e, nutný, jakmile se jedná o částky nižší než 500 tisíc a tak dále. Ostatně ten návrh eh, ze strany EPP se mi velice líbil. A já jsem o něm diskutovala v rámci své politické skupiny. Myslím si, že je nutné další setkání. Měli bychom znovu tyto kompromisy probrat. A je jisté, že i my bychom mohli podpořit eh, tyto přístupy. A bude možné vyřešit tyto problémy Eh, harmonizovaným způsobem. Co se týče bodu 3, ten bod podporuji tak, jak byl navržen a také tedy tu hranici 10 milionů. Socialisté předložili některé pozměňovací návrhy, já jsem to prezentovala ve Štrasburku a byla bych ráda, kdyby ostatní politické skupiny tyto návrhy podpořily. Jde o to, abychom tady zajistili vyrovnanost mezi emitentem tedy vyváženost mezi emitentem, který může ještě měnit původní návrh, a druhou stranou. Ale je nutné také zajistit správnou lhůtu pro porovnání této nabídky. Já si myslím, že návrh komise nebyl jasný v tomto smyslu. Ta lhůta by měla být stejná jak pro emitenta, tak pro investora. Eh, doufám, že se mi dostane vaší podpory. V tomto smyslu. Já jsem viděla, že ty si nesouhlasil s jedním z těch pozměňovacích návrhů, které jsem předložila, ohledně lhuty eh, na změnu, která by byla tři až čtyři roky eh, z hlediska takzvaného předběžného odsouhlasení. Já jsem eh, ve svých návrzích změnila tyto lhuty, ale ve Štrasburku jsem již uvedla, že tyto návrhy, které jsem udělala, vyplynuly z mojí vlastní zkušenosti. Neměli bychom vytvářet problémy ani na straně investora, ani na straně emitenta. Tak jak to řekl Pascal, měli bychom se ještě sejít před konečným hlasováním a měli bychom se pokusit sjednotit stanoviska ohledně některých kompromisů. Jinak se obávám, že čtyřka a sedmička tyto dva kompromisní návrhy nebudou podpořeny mojí politickou skupinou. To jsou pozměňovací návrhy EKR. My bychom byli rádi, kdyby toto stanovisko dosáhlo svého cíle. Měli bychom být odvážní vůči ekonu, Nesmíme zapomínat, že my zastupujeme vnitřní trh a to jak spotřebitele, tak investory. Ještě někdo další si přeje se vyjádřit? Andreasi. Děkuji, Vicky. Já jsem velice rád, že mohu vstoupit do této zajímavé diskuse. A co se týče kolegy, já už jsem jaksi přece s ním mohl pohovořit. A také z hlediska zpravodajky musím položit určitou otázku. Jaký tady zásadní rozdíl? Pokud jsem to dobře pochopil, tak zpráva zpravodajky navrhuje, aby tady byly výjimky pro nenotifikované e, orgány. Zatímco kolega Remo navrhuje, aby tady byly výjimky z hlediska vnitrostátní legislativy a e, těch non-notified e, subjektů. E, náš stínový zpravodaj se tím také zabýval a měl dojem, že tady se zvětšuje tento rozdíl. Já bych byl rád, kdyby se toto vysvětlili. Zda jsem to dobře pochopil, tak aby tyto protiklady, které zatím tedy takto vnímám, byly odstraněny. Děkuji. So if I may, um... Takže pokud bych, jestli, jestli mohu odpovědět, děkuji mnohokrát za vyjádření. Kolegové mi zatím říkají, že pořád ještě nevíme úplně přesně, kdy bude hlasovat výbor Ekon. Ale nemůžeme rozhodně uh, riskovat to, že se opozdíme příliš, protože když budeme hlasovat 14. až oni potom také budou hlasovat 14. Takže pravděpodobně to odhlasujeme příští pondělí. Uh, a další věc, já jsem velice ráda, že hovoříme takto obecně, protože jestli si dobře pamatujete, tak nejdříve jsem to byla pouze já, která říkala, že je potřeba, abychom i my zpracovali zprávu k tomuto tématu a jsem tedy ráda, že se vyjadřujete. Je vidět, že je to důležité. Já se pokusím uvést příklad, příklad toho, jaký typ eminenta toto může považovat za ještě větší překážku, abych odpověděla Andrázovi. Pokud máme tedy nižší hranici, tak členské státy mají možnost si nastavit vyšší hranici a Tady hovoříme eh, o tom, že se mohou členské státy rozhodnout, že to bude místo 5 milionů 10 milionů. A členské státy se mohou rozhodnout, že tady i eminenti v takovéto hodnotě mohou mít výjimku. A já bych chtěla se dohodnout na tom, abychom harmonizovali tu vyšší hranici, aby se tady všechny firmy mohly na ní dostat. Je to teď technická záležitost která jsou, vlastně spočívá v tom, že nejdříve musíme hlasovat o, tě, o té 20 milionové hranici, tu zamítneme, potom se dohodneme na nějaké kompromisní. Ale problém je v tom, že to omezení zároveň znamená, že je tam rozmezí mezi tou nižší a vyšší hranicí a to můžeme využít pouze v případě tu nižší hranici, že nabízíte své akcie pouze v daném členském státě. Takže například, pokud budete česká firma, a u vás doma nemáte příliš rozvinutý kapitálový trh, tak nemůžete nic z těch vašich cených papírů navrh, na, nabídnout do Německa, do Rakouska, nikam jinam. I kdyby to bylo třeba jenom za 10 eur. A to je právě to, ta nová obrovská zátěž, která by z tohoto omezení vyplývala. Takže já bych chtěla navrhnout to, abychom se vyhnuli nějakému zacyklení v těch formulacích. Proto bych velice ráda zítra ještě pohovořila eh, s příslušným stínovým zpravodajem, abychom to trošku vyjasnili a abychom tam emitentům, malým emitentům skutečně ponechali určitou flexibilitu, aby se mohl rozhodnout, že nějaká část jeho kapitálu může pocházet z jiných členských států a přesto může ještě splnit podmínky pro uh, tuto výjimku, protože to nebude problém pro německé eh, emitenty nebo francouzské nebo britské, protože tam, má, tam jsou obrovské kapitálové trhy, ale spíš to bude problém pro méně rozvinuté kapitálové trhy. Eh, já bych řekla, že se musíme ještě zamyslet nad tou formulací, jak jste říkal, ta, to slovíčko mostly zrovna, to není úplně nejvhodnější, můžeme se ještě zamyslet nad tím, abychom to tam trošičku zpřesnili a abychom tam zachovali tu flexibilitu. A vím, že samozřejmě se to řeší i na radě. Pokud jde o další eh, setkání, eh, paní Grapiny, já mám trošku eh, strach, protože já jsem posílala e-mail minulý týden. Prosila jsem vás, abyste mi dali vědět, pokud s tím je nějaký problém. Takže my se pokusíme najít nějaký eh, čas ještě, nějaký, nějaké, eh, nějaký termín pro další zasedání stínových zpravodajů, ale možná to bude velice brzy ráno v úterý nebo ve čtvrtek, protože eh, asi všichni chápeme, že je potřeba to udělat co nejrychleji. A zkusím skutečně, abychom tam formulace zpřesnili co nejvíce, ale rozhodně zásadní téma pro mě je, že nechci tam způsobovat emitentům žádné další náklady, zvlášť v této ekonomicky obtížné eh, době, pokud tam nebude nějaké skutečně velice dobré zdůvodnění. Proto děkuji vám. Teď už uzavřu toto téma, protože Dita Charanzová dorazila a může tady hovořit o svém naprosto o tom úžasném způsobu, jakým se jí podařilo uzavřít své téma. I can talk for while. Děkuji. Paní předsedkyně, já se omlouvám za spoždění. Stejně obšírně bych mohla hovořit i o dopravní situaci v Bruseli ve Štrasburku, ale budu se věnovat výsledkům trialogu, o kterém jste hovořila. Jak jste řekla, Eh, tak je to opravdu veliký úspěch, je to velké vítězství nejenom pro osoby s postižením, ale také pro všechny občany. Je to také vítězství pro Evropský parlament a pro výbor IMCO, protože se nám podařilo do textu zahrnout hodně z toho, co bylo, za, co bylo v té naší první pozici. Samozřejmě jsme nedosáhli všeho, co bychom chtěli, ale to by bylo prakticky nemožné. K tomu, abychom tohoto úspěchu dosáhli, tak jsme opravdu potřebo- eh, tak jsme potřebovali velkou politickou vůli a úsilí nizozemského předsednictví, takže tímto chci poděkovat právě nizozemskému předsednictví za to, že se eh, v této otázce tolik angažovalo. Dále jsme eh, Dále eh, rovněž podpořilo eh, ten text, nebo to jeho současné znění, také několik organizací eh, postižených v Evropě, například platforma nevidoucích, nevidomých. Ta accesibilita, ta přístupnost byla velkým požadavkem parlamentu a my jsme chtěli zajistit, aby tato směrnice byla skutečně implementována. Samozřejmě nejprve eh, některé části neměly být do toho rozsahu eh, působnosti zahrnuty, ale díky Robertovi můžu říci, že ty části, které z toho byly vyňaty, budou pokryty tím Evropským aktem o přístupnosti. Takže chci zopakovat to, co jsem řekla již na začátku a eh, co jsem opakovala také na každém zasedání a na každém trialogu. Já jsem za poslední rok a půl se zúčastnila všech těchto zasedání. Paní předsedkyně, vy to víte. A na všech těchto zasedáních jsem se snažila podporovat pouze takové kompromisní návrhy, které pomohou v tom každodenním praktickém životě našim občanům. E, ta, tato směrnice naštěstí není pouze e, potištěným papírem, ale e, jedná se skutečně o příslip do budoucna. Je to také díky úsilí Evrop- eh, vědnavacího týmu Evropského parlamentu. Já chci také poděkovat eh, svým stínovým zpravodajům. Myslím, že jsme pracovali jako velice dobrý tým, dosáhli jsme dobré spolupráce a eh, díky nim se nám podařilo dosáhnout té dohody, které se nám dosáhnout podařilo. Děkuji. Děkuji. Byla to opravdu dlouhá noc. Um, the next item. Dobrá, takže dalším bodem na pořadu jednání je zelená kniha o maloobchodních finančních službách. Spravodaj tady v tuto chvíli není. Ani stínový zpravodaj Lambert van Nistelrooy tady není. Ale vy tady jste, takže možná to můžete převzít vy, protože Spravodaj není přítomen, takže vás poprosím, abyste začal. Ano, pro mě je to velice složitá situace, protože jsem pouze stínový eh, zpravodaj a za EPP mohu říci, že pan Fan Nistelroj tady bohužel není, ale zaslal své komentáře k té zelené knize o maloobchodních finančních službách a e, já e, tyto komentáře v krátkosti představím. Naše skupina se domnívá, že nezbytné, aby e, z těchto malobchodních finančních služeb měly výhody také občané, ale i malé a střední podniky, stejně jakožto i větší podniky. Zároveň je potřeba zajistit zdravou konkurenci mezi poskytovateli finančních služeb, ale zároveň třeba také zachovat jejich diverzitu. Musíme se snažit nejen o přenositelnost, ale také o přeshraniční dostupnost těchto služeb a to je v tomto kontextu důležité. Je důležité, aby komise přišla s opatřeními, které eh, zvýší důvěry, důvěru eh, uživatelů v tyto služby a doufáme, že právě toto bude výsledkem zelené knihy. Jedním ze způsobů, jak eh, odstranit ty překážky pro spotřebitele, je vytvořit jakýsi eh, všeevropský online platební systém. A rovněž je třeba eh, mít jednotná pravidla pro kybernetickou bezpečnost, tak jak už se to ukázalo během té debaty, kterou vedl stínový zpravodaj. Pokud jde o ochranu údajů a kybernetickou bezpečnost, tak EPP se domnívá, že je skutečně nezbytné zajistit právní jistotu a e, důvěru spotřebitelů. A potřebujeme, aby tomu systému důvěřovali nejen spotřebitelé, ale také podniky, a to zejména menší podniky, které nemají možnost financovat celá oddělení, která se tímto budou zabývat. Je nutné harmonizovat ty rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, ale zároveň je nutné také vytvořit jakési jednotné eh, hrací hřiště pro všechny. Je třeba zajistit stejnou úroveň ochrany spotřebitelů všude v Evropské unie, nezávisle na tom, o jaké typy služeb se bude jednat. Tím, že, a to tím, že zajistíme rovné podmínky pro všechny. Dále je třeba zajistit lepší přístupnost na jednotlivé národní trhy a je třeba zajistit, aby spotřebitelé měli přístup ke službám eh, přeshraničních. Proto je třeba v jednotlivých členských státech zavést eh, nediskriminační jednotný rámec. A EPP tady skutečně volá po Eh, jasné implementaci té stávající legislativy ještě předtím, než bude schválena legislativa nová. Takže toto jsou komentáře, které zaslal náš stínový pravodaj, pan Fan Nistelrooy a já děkuji, že jste si je z mých úst vyslechli. Děkuji. Richard Sulik. Pan Sulík. Pěkně. Děkuji. Já bych chtěl přispět několika připomínkami za ECR. Eh, chci říci, že tím, že finanční krize je velice nedávným jevem a bylo kvůli tomu eh, při, přijatá celá řada směrnic o platebních systémech, o hypotečních úvěrech a tak dále. A ne všechny tyto směrnice byly správně implementovány. A z tohoto důvodu nedokážeme vyhodnotit správně ten dopad stávajících směrnic. Z tohoto důvodu se domníváme, že ty legislativní návrhy a zelená kniha, které vyplývají z této zelené knihy, jsou skutečně ještě velmi předčasnou iniciativou. Takže naše první připomínka je taková, že bychom neměli eh, na novou legislativu tlačit a měli bychom s ní spíše počkat. Za druhé, navrhujeme tady novou regulaci pro finanční odvětví, nebo na základě této zelené knihy má takováto regulace vzniknout. Ale myslím, že bychom nejprve měli vyhodnotit, zda náhodou neexistují národní překážky, které rozvoji jednotného trhu brání. To znamená, za druhé bychom tedy měli zjistit, jaké existují národní překážky. Pak je tady třetí připomínka a to je digitalizace maloobchodních finančních služeb. Ještě předtím, než začneme řešit nějakou společnou evropskou regulaci, tak bychom se měli zaměřit na to, zda už na evropské úrovni toto náhodou není upraveno a zda již nějaká legislativa tady nevytváří překážky pro digitalizaci maloobchodních finančních služeb. Tedy měli bychom nejprve analyzovat tu stávající legislativu a tou bychom by se měli zabývat. Měli bychom se zaměřit na to, zda tato legislativa nevytváří zbytečné překážky. A pak tady mám čtvrtý bod. Je otázka, zda bychom měli trhu vnucovat nová pravidla, pokud jde tedy o maloobchodní finanční služby, nebo zda bychom se spíše měli zabývat tím, že bychom se snažili odstranit ty současné překážky. Tady je celá řada příkladů, například eh, pojištění motorových vozidel, platební účty a tak dále, ale toto vše eh, ještě sdělíme v té písemné podobě těchto připomínek. Ale abych to schrnul, tak ta čtvrtá připomínka opět volá potom, abychom odstranili ty stávající překážky, což je lepší řešení, než vnucovat trhu nějaké nové pravidla. To znamená, že poskytovatelé budou mít na výběr, zda chtějí přejít na nový model, nebo zda chtějí zachovat ten stávající stav. A pátá a poslední připomínka, ta se týká přenositelnosti služeb. Ano, my takovou možnost vítáme, ale mělo by to existovat pouze jako možnost. Neměla by to být pro finanční instituce povinnost rozhodnout o tom, co je výhodnější, by měl trh samotný. Takže tolik ve zkratce k těm pěti připomínkám, které samozřejmě zašlo v podobě pozměňovacích návrhů ke stanovisku zpravodaje a učiním tak do 1. června. Děkuji vám za pozornost. Ještě jednou Dita. Děkuji, paní předsedkyně. Já mohu souhlasit s většinou tohoto stanoviska. Ale říkám si, zda tím skutečným problémem je tady opravdu nedostatek informací. Pokud se podíváte například na hypotéky, tak když si sjednáváte hypotéku, tak dostanete obrovskou, obrovskou hromadu papírů. A je otázka, zda si to skutečně všechno lidé přečtou a vyhodnotí. To znamená, potřebují spotřebitelé více informací nebo potřebují jenom lépe pochopit Tady se hovoří o tom jednotném dokumentu a mě by zajímalo, zda o tom lidé ví nebo zda je vůbec používají. A pak je tady další otázka a to je ta otázka doplňkových poplatků za finanční služby. Protože v určitých případech to může vlastně vyrušit ty výhody, které z toho plynou. Pokud jde o platební účty, tak eh, je tady, eh, tady existují nová pravidla, která se týkají zveřejňování poplatků. A někdy eh, může být skutečně důležitější zajistit jednotnou implementaci existujících pravidel, než vytvářet nová pravidla. A proto si říkám, zda by se zelená kniha skutečně měla zaměřovat na přeshraniční přístupnost finančních služeb, protože e, v evropské legislativě například není nic, co by se týkalo přeshraničního prodeje hypoték nebo e, pojišťovnických služeb. Pokud spotřebitel chce využívat těchto služeb přeshraničně, tak eh, v 9 z 10 případů eh, je odmítnut, protože podniky nechtějí tyto služby prozhodovat přeshraničně. To znamená, eh, jak chceme upravovat to přeshraniční využívání těchto služeb, když k němu vlastně ani nedojde. Například pravidla, která se týkají pojištění vozidel, se pochází z roku 1988. A přestože došlo k aktualizaci v roku 2009, tak eh, z toho vlastně plyne ta roztříštěnost toho trhu. Já chápu komisi v tom, že eh, tady určitě pomůže digitalizace, která posílí ten přeshraniční trh, ale nedomnívám se, že se ty věci změní, dokud ty velké tradiční společnosti se nerozhodnou rozbít ty národní trhy. A to je, přesně, to je to, co přesně komise v, tom, v té zelené knize říká, ale říká to diplomatičtěji. A my si tu otázku musíme položit. Jak donutíme podniky, aby e, vstupovali do hospodářské soutěže i přeshraničně, aniž bychom narušovali jejich práva. Tomu se věnuje ta zelená kniha v sekci 3.2. a já se domnívám, že bychom se těmto otázku, otázkám měli věnovat a to i jinde. Ale to, co jsem chtěla říci, je, že ta stávající situace pokračuje až příliš dlouho. Děkuji. V tuto chvíli se k nám připojil i pan zpravodaj. Nejsem si úplně jistá, jestli v tuto chvíli dokáže navázat. Sergio, zazněly tady eh, připomínky ze strany PPE a dalších. Eh, určitě si je pak vyslechneš online, ale Chci se zeptat, zda již teď k tomu chceš eh, něco říci. Takže Sergio. Sí, gracias, presidenta, y perdón el retraso. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám za spoždění, ale eh, moje letadlo přiletělo s dvouhodinovým spožděním oproti tomu předpokládanému příletu. Samozřejmě eh, musíme tuto věc projednat také s dalšími politickými skupinami. Eh, jedná se totiž o eh, každodenní eh, životní situace našich občanů. A jedná se o vnitřní trh, souvisí to s vnitřním trhem, s digitálním vnitřním trhem a tak dále. Myslím, že tady musíme zohlednit tři hlavní osy. Za prvé musíme se zabývat překážkami, které brání tomu vnitřnímu trhu a musíme také ochraňovat eh, spotřebitele. Protože ta pravidla existují, ale často nejsou uplatňována účinným způsobem. Takže to jsou problémy, které před námi stojí. Ale to jsou samozřejmě věci, které mohou být napraveny, když členské státy budou správně aplikovat ta existující pravidla. Často tyto problémy pramení také z nedostatečné důvěry spotřebitelů. Ta důvěra spotřebitelů ve finanční služby byla samozřejmě oslabena po roce 2008 a je pravda, že ten systém má určité mezery, které umožňují právě tu geoblokaci a e, zamítání e, žádostí o finanční služby. Ať už se jedná například o používání bankovních karet. A pak jsou tady rozdíly v těch digitálních službách, tak jak už jsme o tom hovořili. To znamená, že bychom po Evropské komisi měli žádat nápravu těchto chyb, které často pramení z nedostatečné důvěry. Je možné, samozřejmě se tady navrhují různé iniciativy, přece jenom jde o zelenou knihu, ale neměli bychom si zavírat dveře ani před legislativními akty, které by stanovovaly, které by zohledňovaly tu novou realitu a e, nové možnosti, které existují v těch maloobchodních finančních službách. Také je třeba urychlit e, tu digitalizaci v těchto otázkách. Jsou tady například v oblasti půjček e, novinky, které vycházejí z různých sociálních sítí, nabídky financování, a tak dále. Existují nové technologické možnosti, které máme k dispozici. To znamená, že je potřeba zohlednit tuto novou situaci a zároveň je třeba spotřebitelům nabídnout lepší a bezpečnější služby. To znamená, eh, měli bychom jednat tak, a to i na legislativní úrovni, abychom skutečně posílili důvěru spotřebitelů. Abychom Eh, zamezili diskriminaci a té geoblokaci. Takže také děkuji za pozornost a ještě jednou se omlouvám za své spoždění. Dámy a pánové, vím, že paní komisařka už čeká na do, projednání dalšího bodu, takže se ptám, má ještě někdo další zájem se vyjádřit? Já vím, že pan Sulík ještě něco k tomu chtěl. Just a small question. Já mám jenom jednu malou otázku. Nevím, či jsem rozuměl správně. Já nevím, jestli jsem správně porozuměl tomu, co říkal předchozí řečník, ale problémem by měla tady být diskriminace na základě bydliště občana, pokud jde tady o pojištění vozidel. To ale vlastně by znamenalo, že ty oblasti, kde je málo nehod, jsou vlastně levnější a teď bychom vlastně chtěli něco sjednotit a to by znamenalo, že bychom měli automaticky platit více. Nevím, jestli jsem to ale správně pochopil, takže ještě jednou prosím o odpověď. Briefly. Prosím stručně. Sí, pues Es en el caso de los seguros de accidente, en los seguros automovilísticos, donde... Jedná se o pojištění automobilů proti nehodám. Takže tady skutečně může existovat diskriminace mezi státy a v jednom státě v rámci různých regionů. Svým způsobem se to dá vysvětlit. Například můžete mít také životní pojistku mm, na jednu osobu, dejme tomu, že je tam ve srovnání s jinými osobami stejný profil, stejné charakteristiky a přesto tam mohou být rozdíly. A dosti velké rozdíly ve výši 300 A to podle typu pojišťoven. A přesto ty pojišťovny jsou třeba velmi podobné. Nebo co se týče bankovních provizí a převody mezi státy, tam jsou také obrovské rozdíly a není tam žádné vysvětlení pro tyto rozdíly. Komise nám tedy říká, že tady může vzniknout diskriminace, která není odůvodněná. Thank you. Děkuji. Vidím, že tahle diskuse bude ještě hodně dlouhá. Já už bych teď chtěla přivítat paní komisařku. Abychom tedy všichni věděli, co a jak k této zprávě, návrh stanoviska budeme projednávat 23. května. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 1. června. Poté se projednají tyto pozměňovací návrhy a kompromisy 27. 6. a hlasovat budeme v červenci. Děkuji. Madame bakın. Um, colleagues, welcome. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás a vítám také paní komisařku Běňkovskou, která je odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Jak víte, toto je první ze série zasedání eh, z výměn názorů s paní komisařkou. Ještě jednou děkujeme, že jste mezi nás přišla. A toto jednání je součástí našeho interinstitucionálního dialogu, který se týká eh, nadcházejícího pracovního programu komise. Myslím si, že tato setkání jsou nesmírně důležitá. A pravděpodobně budou ještě důležitější letos než v předchozích letech, a to proto, že otázky a odpovědi, které získáme na tomto zasedání, potom schrneme do takových klíčových bodů, které z našeho výboru předáme konferenci předsedů a poté je dáme dohromady se všemi ostatními výbory a tím způsobem schrneme naše stanovisko k pracovnímu programu Evropské komise. Doufám tedy, že všichni členové se co nejvíce zapojí eh, do každého z těchto jednotlivých zasedání a jednání s komisaři, protože právě tímto způsobem se nám může dařit, jak si udržovat náš výbor jak si v centru dění, pokud jde o toto téma. Pokud si přejete se vyjádřit, prosím, přihlašte se jako řečníci. Nejdříve ale dostává slovo paní komisařka. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve ze všeho bych vám chtěla poděkovat vlastně třikrát. Za prvé za to, že jste mě pozvali na tento druhý strukturovaný eh, dialog v rámci vašeho výboru. Také jsem vám chtěla poděkovat za schválení zprávy k eh, strategii pro jednotný trh. Zvlášť tedy chci poděkovat paní Komi, paní zpravodajce. Nesmírně vítám vaši podporu k této strategii eh, pro jednotný trh. Také vítám vaše připomínky, velice podrobné a vaše doporučení. Některých, k některým z těchto bodů se ještě vrátím ve svém projevu. Pokusím se vlastně projet, stručně projít všechny tyto body. Chci se stručně dotknout každého z nich, protože, jak říkala správně paní předsedkyně, v tuto chvíli skutečně pracujeme velice rychle, protože naposledy jsme se setkali před rokem, tehdy komise teprve začínala práci na svém mandátu, to znamená, loni jsme se rozhodovali, kam vlastně chceme jít, jak toho chceme dosáhnout a letos vypracováváme konkrétní plány pro dosažení cílu a už také začínáme jaksi plnit své sliby. A právě to plnění, naplňování je pro nás nejdůležitější. Chtěla bych ještě jednou poděkovat a přivítat schválení zprávy z vlastního podnětu, která se týká jiných než celních překážek v celní, eh, na vnitřním trhu. Chtěla bych přivítat práci, kterou odvedl pan Dalton. Jak jsem říkala, už jsme začali plnit některé ze svých slibů, takže dovolte, abych na začátek zmínila tři iniciativy v rámci eh, strategie pro digitální trh. První jsou mezinárodní eh, balíčky, to je vlastně velice aktuální téma, protože dochází k tomu, že příliš Eh, mnoho spotřebitelů a firm je zatíženo velký, vysokými náklady na poštovní služby a na dopravu. Proto tady chceme eh, tuto středu, jak jsem říkala, představit svůj nový návrh, eh, který se bude týkat oblastí, kde samoregulace a svobodný trh zatím ještě nefungují. Například to tedy zprůhlední situaci pro malé maloobchodníky, jednotlivce a povede to k dostupnějším cenám a podpoří také hospodářskou soutěž, která je pro nás nejdůležitější. Pokud je o poštovní služby, tak jsme si naprosto uh, musíme si být naprosto jistí, že mají k dispozici veškeré údaje pro monitoring tohoto trhu. Dále musíme také posoudit roli eh, platform internetových, protože víme, že většina občanů a eh, podniků dnes na takovéto platformy spoléhá. Takže opět v nadcházejících dnech k tomu přijmeme uh, sdělení Chceme samozřejmě zajistit rovné podmínky pro tyto aktivity, chceme zajistit také odpovědné chování a odpovědné vedení takovýchto platform a nediskriminaci. Navrhujeme konkrétní aktivity v určitých oblastech a také zdůrazníme, v kterých oblastech je ještě potřebujeme eh, sezbírat nezbytná fakta. Samozřejmě, tak jak správně zdůrazňujete, jak na internetu, tak mimo něj je třeba zabránit jakékoliv diskriminaci. To znamená, že i my eh, chceme navrhnout příslušná opatření pro boj s tímto. Už jsme provedli eh, velice rozsáhlé veřejné konzultace. Ukázalo se, že spotřebitelé skutečně podporují aktivity eh, na úrovni Evropské unie v této oblasti. A většina z oslovených spotřebitelů říkají, že se setkali buď s geografickou diskriminací či geoblockingem. Takže tuto středu představíme sice ambiciozní, ale také velice realistický návrh v tomto směru. Nechceme rozhodně uvalovat jak se na Evropu nějaké jednoté sazby, v žádném případě nechceme uh, nutit firmy k tomu, aby doručovaly zboží po celé Evropské unii, ale chceme zajistit to, aby evropští spotřebitelé nebyli diskriminováni ve specifických situacích, v takových případech, kdy jaksi takové diskriminační chování nemá vůbec žádné zdůvodnění. A to jak na internetu, tak mimo něj. A tím se dostávám k opatřením, která jsme oznámili v rámci strategie pro jednotný trh a začnu první z nich, která se přitáhla k sobě nejvíce pozornosti, to je tady ten služební pas a eh, související činnosti. Já velice vítám vaši podporu v této věci, protože my chceme nastavit dobrovolný nástroj pro poskytovatele služeb, kteří chtějí mít přístup na trh v jiných členských státech, chtějí působit přeshraničně. Ale když vstupují na trh v jiném členském státě poprvé, tak poskytovatelé služeb by, se mě, by měli mít méně překážek. Měla by fungovat vzájemná uh, důvěra mezi jednotlivými členskými státy. Nicméně to neznamená, že chceme opět otevírat směrnici o službách a ani sem nebudeme zařazovat zásady zemí původu. My jsme před třemi týdny ehm, zahájili veřejné konzultace k tomuto tématu, požádali jsme všechny zúčastněné o sdílení připomínek, obav a tak dále, ať už jde o regulační prostředí, o zjednodušení a také o pojištění, pokud jde o přeshraniční situace. Až budeme mít výsledky těchto konzultací, poté se rozhodneme, jakým způsobem bychom se měli s tímto vypořádat. Pravděpodobně to bude v druhé polovině letošního roku. Tento jaksi pas v oblasti služeb budeme samozřejmě eh, vyvíjet společně s ostatními. Minulý týden proběhla velká konference, kde se probíraly Eh, výsledky dvouletého vzájemného hodnocení mezi členskými státy a chceme stavět na, na těch sezbíraných zkušenostech a myšlenkách, abychom tady členským státům mohli poskytnout určité pokyny či vodítka ohledně toho, jak by měli postupovat ve svých reformách. Chceme samozřejmě tvořit také další iniciativy, abychom pomohli členským státům posoudit, jak si účinnost stávajících eh, opatření či nějakých dalších reform. Toto také tady chceme provést ještě do konce letošního roku. Chceme. Naším hlavním cílem je modernizovat celý systém. Další věc, začínající podniky. V březnu jsme zahájili veřejné eh, eh, konzultace k této iniciativě a se sbírané informace nám umožní eh, nalézt vhodné rozhodnutí, politiky či podpůrná opatření jak v jednotlivých členských státech, tak na úrovni EU. Tyto konzultace budou probíhat do konce července ve všech oficiálních jazycích Evropské unie, takže bych chtěla poprosit, abyste i vy podpořili tady své voliče v tom, aby se zapojili do, této, do těchto konzultací. Především tady bychom chtěli slyšet mm, hlasy podniků, začínajících podniků, malých a středních podniků. Další oblast, která už se blíží ke svému dokončení, je kolaborativní, kolaborativní ekonomika, ekonomika založená na spolupráci. Samozřejmě potřebujeme mít jasnou situaci. Potřebujeme, aby občané a podnikatelé měli jistotu. A příští týden od 1. června tedy se zaměříme na průhlednění, řekněme, stávajících předpisů. Budeme se zabývat otázkami požadavku pro vstup na trh, e, pravidel pro e, osoby samostatně výdělečně činné, také na zdanění a tak dále. Další téma standardy, normy myslím, že to je právě věc, kterou nevyužíváme dostatečně v oblasti služeb. Pouze 2% evropských norem se týkají služeb a skutečně podniky se eh, potom potýkají s překážkami ze strany vnitrostátních eh, norem. Příští týden se tady budeme snažit právě nalézt, či začít zamýšlet tam politickými eh, řešeními, ale to opět neznamená, že bychom chtěli zavádět všude stejné normy. Nicméně musí být nějaká omezení. Znamená to, že prostě chceme pomoci, protože podniky nás o to žádají. To dále souvisí s širší iniciativou, které jsme se zhostili a která má za úkol zmodernizovat a oživit náš eh, systém norem. Příští týden společně s eh, ostatními aktéry a eh, také normalizačními orgány z jednotlivých členských států spustíme tuto iniciativu a také bych velice přivítala eh, vaše partnerství Evropského parlamentu. Všichni mý kolegové a já vás budeme pravidelně informovat o tom, co se děje v rámci této společné iniciativy, protože toto skutečně je první taková společná iniciativa v oblasti norem. Budeme vás informovat také o práci řídícího výboru, který dokončí tedy seznam jednotlivých činností a chceme to celé spustit v říjnu, protože v říjnu je eh, Světový den norem. Dále další důležitý bod jsou práva duševního vlastnictví, to je klíč k inovacím. A konkrétní oblast, kterou jsme si zvolili jako eh, klíčovou, je oblast prosazování a vymáhání pravidel. To znamená, že eh, budeme pracovat na právním rámci pro prosazování Dále eh, jsme zadali hodnotící studii a ta nám umožní eh, zjistit, zda a jak je potřeba ho přizpůsobit. Dále se také budeme zaměřovat na eh, komerční porušování těch pravidel a také na dobrovolná schémata, například dobrovolné dohody mezi zúčastněnými aktéry. Tady mám na mysli různé zprostředkovací služby, platformy, inzerci, platby, eh, dopravu a tak dále. První dohody by měly být podepsány vlastně už na eh, konferenci příští měsíc. Eh, paní předsedkyně a vážené poslankyně poslanci, samozřejmě praktické plnění slibů znamená, že také musí být pravidla řádně prováděna a vymáhána. Pokud má někdo o tom pochyby, je potřeba se například podívat na téma eh, právě emisí eh, výfukových plynů u eh, automobilů. Protože tam jsme se právě přesvědčili, jak je důležité včas odhalit závady a potom nalézt vhodné řešení. Právě proto jsme přišli s novým eh, nařízením, které se týká schvalování typů vozidel, protože tam skutečně máme jednoduché mechanismy pro eh, jednotný postup při stahování vozidel a pro sankce. Komise eh, tady reagovala velice rychle a já ještě jednou zdůraznuju, že je třeba obnovit veřejnou důvěru v tento sektor průmyslový. Další klíčový bod se týká střelných zbraní. Eh, já velice děkuji za vaše pozměňovací návrhy k našemu, eh, k našemu návrhu. Ještě jednou vás chci eh, ujistit, že nechceme jaksi působit další problémy těm, kteří chtějí využívat střelné zbraně pro sportovní účely. Nicméně chci říci, že musíme zabránit jakýmkoliv způsobem těm hrozným událostem, opakování hrozných událostí, ke kterým došlo v loňském roce. Takže prosím, všichni mějme na paměti tento náš společný cíl, tedy že chceme zabránit opakování tragických událostí, ke kterým došlo v loňském roce. Já věřím, že se nám podaří eh, dospět k nějakému rozumnému, vyváženému návrhu. A poslední věc, další opatření, která dostanete od nás v nadcházejících měsících, či jejich návrhy. První z nich je takzvaný evropský semestr. Ten eh, zveřejníme v nadcházejících týdnech. Letos jsme se zaměřili na eh, znovu obnovení investic, strukturální a tržní reformy pro modernizaci ekonomik a také odpovědné fiskální politiky. A samozřejmě naprosto zásadní v této věci je dobře fungující jednotný trh, takže se budeme také zaměřovat na zlepšení fungování eh, trhu s, pro, s výrobky a službami v členských státech prostřednictvím tedy konkrétních doporučení pro jednotlivé členské státy. Také velice úzce spolupracujeme s členskými státy a ostatními aktéry, abychom jim provádění pravidel zlepšili. Také hodláme provádět systematické kontroly dodržování a také teď zveřejňujeme takzvanou zprávu o integraci jednotného trhu a zprávu o eh, hospodářské soutěži. Dále pracujeme na Eh, evropském akčním plánu pro, v oblasti obrany. Bude to zveřejněno na podzim. Hlavním cílem je tady vybudovat průmyslovou základnu pro to, abychom byli schopni plnit eh, střednědobé a dlouhodobé strategické eh, cíle v oblasti obrany. Chceme tady zmobilizovat všechny relevantní evropské politiky. Spolupracujeme s vysokou představitelkou, s, evropské, s Evropskou obranou agenturou. A samozřejmě v našem dokumentu také vezmeme na vědomí globální strategii a také po, počítám s vaší podporou v této věci. Zmínila jsem všechna ta témata, na kterých teď pracujeme. Skutečně jsme se pustili už plně do práce. Já doufám, že s námi budete souhlasit, že nás podpoříme, že vás podpoříte v těchto snahách. V nadcházejících měsících skutečně potřebujeme už se pustit do praktické činnosti. Začneme prvním červnem tím, že tady eh, zveřejníme eh, pokyny pro ekonomiku založenou na spolupráci. Musíme spolupracovat, aby se nám podařilo všech těchto cílů dosáhnout a naplnit je, takže já se nesmírně těším na všechny vaše otázky a připomínky a doufám, že budu schopna na všechny odpovědět. Děkuji vám. Okay, Andres. Dobře, mám na svém seznamu Andrese Šrába, pan Danty, paní Sehnalová, a pan, ještě někdo? Aha, omlouvám se, musím si to ještě sepsat. Všechny koordinátoři těm musím dát hla, uh, slovo nejdříve. Já už jsem dnes vysvětlovala, že panus, panos tu s námi dnes není, protože minulý týden měl eh, automobilovou nehodu, je v pořádku, jeho stav se zlepší, doufám, že se mezi nás vrátí na konci tohoto týdne. A všichni mu samozřejmě přejeme brzké uzdravení Možná proto se mi tady nedaří úplně tu práci organizovat nejlépe, takže nejdříve koordinátoři András Šváb, prosím. No krát děkuji, paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Velice děkuji za vaši prezentaci vašeho pracovního programu. Je pěkné vidět, že legislativa pro vnitřní trh nabývá konkrétních forem. Nejdříve bych vám chtěl poděkovat za vstřícný přístup ohledně trialogu, který se týkal zdravotnických prostředků. Eh, vy jste skutečně pozitivně přispěla k tomu, abychom se sjednotili, tedy z hlediska rady a parlamentu, takže za to vám srdečně děkuji. Chtěl bych konkrétně se zmínit o dvou věcech. Za prvé, integration zpráva ohledně vnitřního trhu. To se týká eh, vlastně evropského semestru. Tam totiž jde o to, abychom zjišťovali, jakým způsobem 28 států zlepšuje eh, vytváření vnitřního trhu a přispívá k navýšení ekonomického růstu. Eh, tato zpráva zatím tedy nebyla vydána. Eh, teď jsem rád, že bylo oznámeno, že tato zpráva bude vydána na podzim. Bylo by dobré, kdybyste nám řekla, jaké cíle spojujete s touto zprávou, jak to má konkrétně vypadat, protože evropský semestr je určitým cvičením mezi parlamentem a radou a jde o to, že parlament zde má spolurozhodující kompetenci, takže Eh, pokud tedy tato eh, zpráva má opět být obnovena po té přestávce jednoho roku, bylo by dobré vidět, jak to bude vypadat. Další věc, která mě zajímá, je zjednodušení legislativy ohledně služeb, eh, zvláště z hlediska legislativ v jednotlivých členských státech. Vaše hm, jaksi, instrukce nebo to, co jste eh, uvedla ohledně přiměřenosti a omezování v rámci těch jednotlivých členských států, to je přístup, který je docela zajímavý a my jsme tedy napětí, jakým způsobem bude tedy fungovat tento vnitřní trh ohledně poskytování služeb. Já se domnívám, že se zatím tedy nastoupila tu správnou cestu jakéhosi středu. Děkuji. switch clock on and do roughly Dobře, takže co kdybychom to uh, trošičku urychlili, každý bude mít maximálně tři minuty, abychom byli rychlejší. Děkuji, paní komisařko. Já bych také chtěla poděkovat za to, že Evropská komise se zabývá tématem digitálního trhu a sice velice intenzivně se tím zabýval, a že dochází k určitému zlepšení z hlediska spotřebitelů a také z hlediska podniků a tato zlepšení by tedy měla být předložena. Proto jsme e, velice zvědaví na ty návrhy, které nám budou předloženy, zvláště v té oblasti doručování balíčků. Tady je celá řada potíží a pokud chceme mít evropský trh online, tak se musíme jaksi postarat o to, aby mohl dobře fungovat. Také se velice eh, těším eh, na to, že dojde k pokroku z hlediska legislativy v této oblasti. Další velmi zajímavá věc, na kterou netrpělivě očekáváme, to je ten poslední bod, o kterém jste hovořila. A sice je to otázka No, teď mi to vypadlo. Servis pasport. Ano. To je velmi důležitý bod. Děkuji vám za tu nápovědu. To je opravdu velmi důležitý bod. A moje politická skupina si stále klade otázku, jak se to má propojit s, těmi, s tím velkým množstvím nástrojů, které už máme. Zdá to nebude znamenat více byrokracie v konečném efektu. Víte, že e, směrnice o službách, máme ty principy ohledně jednotných kontaktních míst, eh, máme takzvaný profesionální pas, Máme tady celou řadu systémů, takže já si prostě kladu otázku, co to má eh, v podstatě přinést. A další důležitá věc podle mě je to, co zde bylo řečeno, a ráda to slyším i ze strany EPP, že nechcete znovu otevírat tuto směrnici o eh, službách já si myslím, že je to moudré, protože eh, nebylo by dobré, kdyby se to opět otevíralo. A co se týče mm, netarifních překážek, samozřejmě to vše musí být odstraněno, ale musí se to jasně definovat. Já jsem konstatovala v rámci těch rozhovorů, které jsme měli v Evropském parlamentu na veřejnosti, ale také v rámci komise, že tady jsou různé interpretace, různé definice. Moje politická skupina nemůže v žádném případě souhlasit s tím, kdyby tady došlo k nějaké konkurenci mezi sociálními službami, eh, tak proti tomu bychom byli. Akceptovatelné by bylo, kdyby se jednalo o poctivou soutěž mezi různými podniky té sociální oblasti, to je v pořádku. Ale eh, nebylo by dobré, kdyby tady docházelo k vytlačování některých sociálních systémů, které už dobře fungují v jiných státech. Děkuji. Já mám. Tak eh, já jsem chtěla na ty otázky odpovědět, ale některé už byly zodpovězeny, takže jsem neúplně lehké pozici. Eh, my jsme tady reagovali na některé studie a mě by zajímalo, jak se, jak se to má například s výměnou informací a jak se to má s těmito iniciativami. Já podporuju, že tohle, já souhlasím s tím, že tohle musíme skutečně protlačit co nejdříve, ale musí to začít tím, že identifikujeme ty problémy, které v tom systému existují. Eh, musíme také vyhodnotit eh, Eh, rizika pro životní prostředí a tak dále, takže to může trvat déle. Pak eh, jsou tady eh, doporučení pro jednotlivé členské státy v rámci toho evropského semestru, ale tam je toho zase více, takže opět tady čelíme výzvě nebo více výzvám a mě by zajímalo, zda by nám komise mohla říci trošičku detailněji, jakým způsobem tyto překážky, které nesouvisejí s tarify, eh, bude eh, identifikovat a jak se s nimi eh, potom bude pracovat. Protože my už jsme o tom hovořili tady interně a často je velice složité přijít s nějakou definicí, která by tyto překážky definovala. Dále jsou tady ty online platformy. Nevím, jestli se tím zabýváte úplně přímo vy, ale mě trošičku znepokojilo to, co jsem minulý týden zaslechl, v tom smyslu, že Evropská komise eh, navrhne určité kvóty eh, pro eh, poskytovatele televizních služeb, které se tedy budou týkat těchto platform. A pokud je to pravda, tak myslím, že to jde proti všemu, co mohou vlastně ty on-demand platformy na internetu nabídnout. A v tomto smyslu bych se tedy snažil komisi odradit od toho, co považuji za skutečně nebezpečnou cestu. Děkuji. Děkuji, Dita Charancová. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci poděkovat paní komisařce za to, že e, za námi zde dnes přišla. Chci také poděkovat za vaši prezentaci. A já jsem velice ráda, že jste se rozhodla skutečně pro to, abyste se do té práce pustili v plné rychlosti. Doufám, že tato plná rychlost, nebo ta velká rychlost se bude týkat i práce na radě, tak abychom eh, mohli eh, tedy rychle postoupit i s tou prací na schvalování vozidel a dalšími věcmi. Hovořilo se o fungování vnitřního trhu a všichni víme, že páteří tohoto trhu jsou střední a malé podniky. A jak všichni víme, tak eh, tyto podniky teď mají problémy. To znamená, že ta strategie by mohla být skutečně dobrým východiskem, ale zajímalo by mě, co si myslíte například o eh, revizi Small Business Act. Zda máte nějaké plány, které by se právě týkaly malých a středních podniků. Další věc eh, se týká té, té, té Service Passport, toho, toho pasu služeb. Možná je to skutečně dobrá iniciativa, ale rozhodně je třeba si ujasnit, že bychom neměli zvyšovat administrativní zátěž ještě nad rámec té stávající legislativy. Takže tady by mě zajímalo, jak eh, tady vidíte vztah mezi tím pasem služeb a směrnicí o službách, jakmile bude samozřejmě správně provedena jednotlivými členskými státy. A moje, můj poslední komentář se týká střelných zbraní. Ten komentář nebude úplně pozitivní. Myslím, že v celé řadě členských států skutečně panuje taková nálada, eh, že bychom se měli vyhnout předkládání návrhů, které nebyly dostatečně projednány se zúčastněnými stranami a pro které nebylo provedeno, eh, provedena dopadová studie nebo studie o dopadu. Děkuji. Excuse me for the typing. Ano. Eh, já jsem si dozvěděla, že máme nového rakouského prezidenta, takže to je určitě dobrá zpráva. Jinak děkuji samozřejmě paní komisařce za vystoupení. Je určitě zajímavé kombinovat několik eh, různých strategií, jako například strategii o jednotném trhu a další. Domnívám se, že tyto strategie směřují správným směrem. Děkuji vám také za vaše úsilí eh, o zlepšení situace pro začínající podniky. A v tomto kontextu se chci zeptat, jakým způsobem chcete zajistit, aby tento přístup přijali i ostatní části komise. Například pokud jde o digitální strategii, tak eh, tady jsou nová exkluzivní práva pro vydavatele a eh, pokud jde o tato práva, tak právě začínající podniky mají velké obavy eh, a je otázka, zda skutečně toto půjde stejným směrem jako ty iniciativy o začínajících podnicích. Pokud jde o tu geoblokaci, tak tady opět je třeba zajistit, aby tady nebyly žádné mezery v legislativě. a zajímalo mě, jak chce komise řešit problém geoblokace zboží. A zajímalo by mě, zda e, i ty oblasti, které nejsou pokryty tou stávající směrnicí, budou zahrnuty do působnosti té, která se právě připravuje. Jedná se tady například také o otázky copyrightu. Zajímalo by mě, zda toto bude zahrnuto do působnosti toho připravovaného návrhu. Dále, pokud je o strategii o jednotném trhu, kterou parlament podporuje, je to, že bychom měli zjednodušit výrobcům SPC to, aby eh, bylo jednodušší eh, dodat na trh eh, nebo uvést na trh nové generické léčiva. Vy jste hovořila také o tom, že se chcete Eh, například soustředit na komerční porušení a ne na padělání. A mě by zajímalo, zda eh, něco takového chcete udělat například i té, i té digitální strategii, kdy se například setkáváme s podobným problémem nepřesného nebo nesprávného mazání informací. Takže zda se něco podobného chystá také v oblasti eh, duše, eh, vlastnických, eh, duševních, práv duševního vlastnictví. Děkuji. Paní komisařka teď odpoví na tu první várku otázek. Paní komisařka eh, tady bude až do půl šesté, to znamená, že máme ještě hodinu, takže vás požádám, abyste zareagovala na ty první otázky a pak budeme pokračovat dalšími otázkami. Děkuji. Já se pokusím eh, jednotlivé komentáře a otázky se skupit, protože některé otázky se opakovaly. Pokud jde o zprávy o, vnitřní, o jednotném trhu, tak my na tomto dokumentu pracujeme. Předpokládáme, že by mohl být schválen ve třetím čtvrtletí na podzim. A naším hlavním cílem tady je samozřejmě evropský semestr. Ty eh, doporučení pro jednotlivé členské státy, tady máme pouze několik zpráv, zatímco u té zprávy o jednotném trhu máme skutečně širší základ, ze kterého bychom mohli vycházet u evropského semestru. Samozřejmě se snažíme spolupracovat i s dalšími komisaři, ale jak už jsem říkala, tak v tuto chvíli se snažíme opravdu soustředit také na ty mikroekonomické záležitosti, proto potřebujeme zprávu o jednotném trhu, která by byla publikována každý rok. Pan Šváb správně poznamenal, že je nezbytné u regulovaných eh, profesí eh, dát jakési hlavní linky, jakési pokyny pro členské státy. Něco takového chceme eh, přijmout na konci roku. Samozřejmě zdá se, že tento rok všechnu práci tlačíme až na to poslední čtvrtletí, ale to je pouze případ tohoto roku, příští rok to bude jinak. A hlavním cílem těchto doporučení je to, abychom členským státům eh, umožnili správně vyhodnotit proporcionalitu. Tak, aby členské státy zhodnotili, zda je potřeba nějakým způsobem upravit tu stávající legislativu, zda jsou skutečně potřeba nějaké doplňující akty, tak aby nevznikala nadměrná administrativní zátěž. Dále pořád k evropskému semestru. Letos je opravdu eh, mnohem méně těch, eh, těch doporučení pro jednotlivé členské státy. Eh, mělo by, měly by být provedeny v následujících 12 až 15 měsíců. Snažíme se zaměřit se na veřejné zakázky a na služby. To je naším hlavním cílem, pokud jde o evropský semestr. Dále, pokud jde o ten Services Passport, tak to je samozřejmě téma, které vyvolává celou řadu otázek. Opravdu by se mělo jednat o průlomový nástroj pro společnosti, které chtějí expandovat přeshraničně. nebude to pas, který by se týkal celé Evropě. Ne, ten pas bude platný v zemi, kam chce ten, kam chce ten podnik expandovat. To znamená, bude to úplně nový postup. Samozřejmě ještě pořád čekáme na veřejné konzultace, ale zároveň už to projednáváme s členskými státy, protože členské státy s tím eh, spíše souhlasí. Celá řada z nich je opravdu plně na naší straně a podporují naše úsilí velice silně. Bude se jednat o nový elektronický postup, který bude ohodnotit poskytovatele, kteří chtějí působit přeshraničně. Rozhodně to nebude způsob, jak obejít eh, jejich eh, původní zemi nebo zemi, kde působí, ale eh, bude to opět záležitost, která bude souviset například eh, s, eh, s se směrnicí o umístěvání pracovníků. Ale jak říkám, s dalšími detaily přijdeme později, pravděpodobně až po samitu, protože ještě některé věci tady budeme muset dořešit. Čekáme také například eh, na výsledky Rady o konkurenceschopnosti, která tuto otázku také projedná. Pak tady byla zmíněna situace, která souvisí s Volkswagenem. Kromě Německa také celá řada dalších členských států E, zmínila, že chtějí přijít s testem, který by umožňoval lepší zhodnocení těchto, e, těchto věcí. Mělo by se tak stát e, do února. Opět další informace budeme mít po červnové radě, takže opět vás budu informovat o tom nejnovějším vývoji v této problematice. Jak už jsem řekla, během toho svého úvodu, tak skutečně se musíme snažit co nejdříve eh, přijmout nějaký nový systém, který by posílil důvěru v, prům, v ten, tento průmysl. Pokud je o iniciativu pro začínající podniky, tak jak už jsem řekla, v tuto chvíli se snažíme skombinovat stanoviska všech jednotlivých zúčastněných stran. A já bych v tom návrhu chtěla být velice konkrétní, chtěla bych se soustředit nejen na evropské začínající podniky, ale také na začínající podniky na úrovni členských států, protože právě na této úrovni tyto podniky vznikají a proto je potřeba tady docílit dobré spolupráce s členskými státy. Je potřeba to prokonzultovat také se zúčastněnými stranami, s podniky, protože také podniky se často snaží přijít eh, se zvláštními nástroji financování pro startupy. Zároveň to také souvisí s prací komisaře Hilla. A to je vlastně celá, eh, všechny ty aspekty, které souvisí s finančními otázkami pro začínající podniky. To znamená, eh, že opět eh, budeme eh, čekat na výsledky například Evropského samitu, abychom měli další informace, na kterých budeme moci stavět. Opět to bude pravděpodobně ve třetím čtvrtletí. Dále, pokud jde o střelné zbraně, tak my se tady zatím soustředíme na zboží a služby a později během tohoto roku DG Connect přijde také se následky které se budou týkat copywritingu, ale například pro mě je důležité, abychom geoblokaci a, eh, geo, a eh, diskriminaci probrali najednou, protože předtím, eh, protože tak, jako se nás nikdo neptá v supermarketu při u vchodu, z jaké země pocházíme, tak ze stejného důvodu by stejná diskriminace neměla být v případě elektronického obchodování. To znamená, neměl by se nikdo ptát, odkud jste, stejně jako to nikdo nedělá u vchodu do supermarketu. My v současné době celou tu situaci vyhodnocujeme, zvažujeme, zda je nutná nová legislativa, a e, nejedná se o jednotný návrh, který, jeden návrh, který by se týkal i copywritingu, ale skutečně se snažíme e, zároveň vlastně ošetřit otázky e, zeměpisné diskriminace a geoblokace. Tato práce je plánována pro rok 2016, ale opět se tady snažíme být velice obezřetní Například podniky by chtěly, aby eh, jsme měli vlastní IPR systém, ale musíme být velice obezřetní a bude záviset také na eh, konzultaci, na veřejné konzultaci. Dále je tady otázka střelných zbraní. Tady těžko říct, co k tomu dodat. Samozřejmě chápu, že máte celou řadu obav, pokud jde o tuto směrnici, ale Domnívám se, že se skutečně musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom, zamezili, abychom omezili přístup k poloautomatickým a automatickým zbraním. Domnívám se, že takovéto útočné zbraně nejsou nutné pro sportovní účely. A samozřejmě je velice jednoduché tuto iniciativu nějakým způsobem eh, znevažovat. ale například v celé řadě národní, národních legislativ jsou ještě mnohem přísnější pravidla než ta, které navrhuje komise. To znamená, z tohoto důvodu některé členské státy nemají vůbec žádné obavy, pokud je o tento nový návrh komise. My eh, jsme si vzali vlastně všechny ty Eh, všechny důkazy z loňského roku, kdy eh, za loňský rok eh, bylo zabito těmito zbraněmi přes 100 tisíc osob. kdy 100 tisíc osob bylo zavražděno těmito zbraněmi, například přímo v jejich domovech. To znamená, že v Evropě potřebujeme striktnější systém, a zároveň s touto iniciativou jsme spustili také iniciativu pro ilegální dovoz eh, takovýchto zbraní a výbušnin. To znamená, že tento návrh skutečně nepředstavuje žádnou hrozbu pro sportovní střílení. A možná už se k tomu ani dál nebudu vyjadřovat a eh, nechám to takhle. Ale pak tady máte například celou řadu specifických útočných zbraní, jako například Kalašnikovy, které jsou skutečně vojenskými zbraněmi. A pak jsou tady například poloautomatické nebo úplně neautomatické zbraně, ale jsou to prostě zbraně, které nejsou využívány pro sportovní účely. A jak už jsem řekla dříve, já skutečně doufám, že se nám podaří najít eh, velice striktní, ale zároveň eh, kompromisní přístup. Ale chci, aby jsme všichni měli na paměti, že za poslední léta bylo v Evropě zabito až příliš mnoho osob a to kvůli těmto zbraním. Takže chci, aby tato otázka byla skutečně vyřešena. A pokud jsou nějaké otázky, na které jsem neodpověděla, tak eh, tu odpověď vám určitě zašlu písemně. On my list. Tak dále na seznamu řečníků Kety Styler, paní Sehnalová, pan Rošfo, já, ještě dva další řečníci, někdo další? Dobře, píšu si, Sergio. Sergio, tady. Pokusíme se zhruba, prosím, každý asi minutu a půl. Catherine. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní komisařko, za to, že jste přišla, že jste nám odprezentovala svůj pracovní program. Myslím si, že máte obrovsku, opravdu obrovské množství jednotlivých témat, kterému se, eh, kterým se věnujete. Jedno naše hlavní společné téma je vnitřní trh. Chceme zajistit, aby fungoval dobře, efektivně. Uh, a aby všichni občané ve všech členských státech tady měli stejné podmínky. Nesmírně důležité je to, o čem se hovořila v souvislosti se semestrem, takže já bych se chtěla zeptat, jaké trendy tam vidíte, pokud jde o neplnění eh, pravidel v oblasti jednotného, trh, eh, členské, jednotného trhu a co můžeme udělat pro to, aby se zlepšila tato situace, jak můžeme vytvořit takovou kulturu dodržování pravidel. Uh, protože to je skutečně, to by byl obrovský krok ku předu. Pokud jde o standardy, normy, ty mohou zajistit, že budou spotřebitelé nám věřit, bude to také jistota pro podniky. Víme, že evropské standardy jsou vlastně takovým světovým lídrem. Co můžeme tedy udělat v oblasti eh, služeb, aby se zlepšila situace a využívání norem, abychom mohli zajistit, že i tam budeme lídry? A pokud jde o eh, vynucování pravidel v oblasti prav, eh, prav, práv duševního vlastnictví, eh, pokud jde o digitální agendu, tak vidíme, že tedy především obchodování na internetu a vymáhání těchto pravidel je problematické. Jak můžeme tedy zabránit vůbec takovýmto podvodům v oblasti prodejí na internetu. Ještě jednou mnohokrát děkuji, paní komisařko, přeji vám mnoho štěstí ve, ve vaší rozmanité práci. Děkuji. Olga Sehnalová, prosím. Děkuji. Eh, paní komisařko, eh, já bych chtěla poděkovat velice za to, jak se vymezujete proti diskriminaci spotřebitelů na vnitřním trhu. Eh, jsem i ráda za to, že nezmiňujete pouze online prostředí, ale také nákupy mimo internet ale navážu na to, co jste říkala vlastně po tom prvním kole otázek, eh, že spotřebitelé vlastně nemusí ukazovat eh, svůj průkaz totožnosti v supermarketu. Ono to platí vlastně pouze částečně a já mám proto na vás dotaz, který se týká takzvané dvojí kvality značkových výrobků, to znamená těch výrobků, které se prodávají pod stejným balením, ale s jiným složením v různých státech, což je vlastně téma, které je konkrétním příkladem takové diskriminace. Evropský parlament už před léty vyzval komisi k provedení hloubkové analýzy vnitřního trhu s ohledem na řádné prošetření otázky dvojí kvality výrobků, včetně například drogistického zboží, které je ve vaší působnosti. Takže bych se vás chtěla zeptat, jestli hodláte takovou analýzu vypracovat Eh, a navážu ještě druhým dotazem, protože kromě Evropského parlamentu se toto téma stává eh, docela důležitým i pro jednotlivé členské státy a konkrétně eh, Česká republika se prostředním ministra, prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu obracela na DG Just, které se v souvislosti s pracími prášky obrátilo eh, na DG Grow, tedy na vás. Eh, takže já bych se ráda zeptala, jestli nějaké konkrétní, eh, nějaké konkrétní aktivity chystáte proti této formě diskriminace a budu ráda, pokud ano, a děkuji za odpověď. Nicola Danti. Dante. Grazie, signora Presidente, grazie alla commissaria. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji komisařce za její přítomnost a za její prezentaci, která obsahuje celou řadu iniciativ. Pravdou je, že komise pracuje nyní iniciativně a chtěl bych vám položit tři otázky. Nejdříve, co se týče takzvané kolaborativní ekonomiky. Vy jste řekla, že příští týden byste měla schválit hlavní směry tohoto typu ekonomiky. To je velice dobré a velice užitečné. Je nutné, aby Evropská unie velice rychle začala uplatňovat stejné normy v této oblasti. Spíše než čekat, aby ty normy vznikaly v jednotlivých státech. Takže musí tady docházet k určité zbíhavosti. Jedná se o důležitý problém, už jsme to řekli několikrát. Máme také několik eh, dokumentů eh, ohledně digitalizovaného jednotného trhu. Eh, digitalizovaný trh je zdrojem růstu a tady musíme mít společné normy, takže doufejme, že nám poskytnete ještě další informace k tomuto typu problému. Za druhé, chtěl bych se zmínit o polemické problematice, už jsme o tom hovořili několikrát, a týká se to strategie v oblasti jednotného trhu. Chtěl bych vědět, zda komise se bude snažit o kompromis s radou ohledně deblokování eh, této otázky. Strategie jednotného trhu v oblasti eh, služeb by měla zahrnovat celou řadu iniciativ které by měly zabránit tomu, aby se na trh nedostávaly eh, produkty, které nejsou ve shodě s normami. A za třetí, chráněný původ výrobku. Víte, že tady máme výrazné stanovisko. Náš kolega Rozdě v září vypracoval zprávu na toto téma. I tady čekáme iniciativu ze strany Evropské komise. Hovořil jsem o tom s komisařem Katajnemem a chci stejnou otázku položit vám. Doufám, že lhůty budou dodrženy a doufám, že tady bude jasná vůle komise, co nejlépe uchránit zeměpisné označování výrobků.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 Prosím, začněte znovu. Good. Mulțumesc mult pentru că sunteți aici, doamna comisar. Am mulțumit și... Děkuji mnohokrát za to, že jste zde s námi, paní komisařko. Také už jsem děkovala Vicky. Já bych byla ráda, abyste byla ta nejsilnější z komisařů a už jsem to vyjádřila při různých příležitostech. Váš mandát je skutečným srdcem Evropské unie. Pokud nevyřešíme vnitřní trh, tak nebude v Evropě nic fungovat. Já jsem místo předsedkyně mm, ve skupině, která se zabývá malými a středními podniky. Hovořila jste o začínajících podnicích. Hovořila jste o e, právní jistotě, o e, trhu kapitálu. To jsou věci, které jsou mi velmi drahé. Chtěla bych se vás zeptat, zda se domníváte, že v tomto konkrétním okamžiku existuje v Evropě skutečná obchodní síla. Je tady etika? Je tady poctivá soutěž v Evropě mezi malými a středními podniky a dalšími většími podniky? Já uvádím tyto otázky také z hlediska zemí, které nejsou součástí Evropské unie. Proč o tom chci hovořit? My nyní vyjednáváme dvě velké dohody, TTIP a statut tržní ekonomiky, který se má poskytnout Číně. Jak podle vás přežijí malé a střední podniky v Evropě? Já jsem vypracovala návrh pro to, abychom podpořili malé a střední podniky a tento návrh nebyl přijat. Pokud nebudeme mít nové projekty, které se budou snažit obhajovat naše malé a střední podniky, tak se nám nepodaří zajistit jejich existenci. Jakou specifickou strategii bude komise mít? Jsem ráda, že na konferenci, eh, která se konala na to téma, byla zastoupená komise, jednalo se o jakousi internacionalizaci malých a středních podniků. Eh, musíme se dívat za naše hranice. Malé a střední podniky potřebují podporu. A to z různých úhlů pohledu. Vy jste bývalá ministrině, máte velkou zkušenost v této oblasti. A víte, že v některých zemích existuje velký problém z hlediska přístupu malých a středních podniků ke kapitálům a k informacím. Madame la commissaire, vous... Vážená paní komisařko, vy jste nás požádala, abychom vás podporovali. Budete mít vždy naši podporu. A někdy možná budeme chtít na vás, abyste šla ještě dále, i když musíme uznat, že váš program je velmi nabitý a e, jsme rádi, že jsme mohli tuto prezentaci vyslechnout. Já bych vám chtěl položit jednu otázku ohledně geoblokace reálné ekonomiky. Nehovoříme o autorských právech. My chceme, aby spotřebitelé nebyli penalizovány, pokud stejný produkt není dostupný eh, v, v různých zemích z důvodu ceny. Souhlasím s tím, co jste před chvílí řekla. Samozřejmě, že nejsme nuceni všude dodávat produkty tak, abychom uchránili eh, malé a střední podniky. Nejedná se vždy o velikost podniků. Víte, že samozřejmě jde o to, abychom uchránili malé a střední podniky. Další eh, záležitost. Když jste hovořila minulý měsíc o vašem plánu v komisi, tak jste řekla, že 5 miliard eur bude důležité důležitá investice pro to, aby se Evropa digitalizovala. Jak to vypadá s touto částkou 5 miliard? Jak eh, hodnotíte tuto investici, která je nezbytná? Dokážeme toto zajistit? Řekla jste, že digitální ekonomika musí splynout s reálnou ekonomikou jak se na to nyní eh, díváte. Já se ale nedomývám, že reálná ekonomika je vždy dostatečně digitální ekonomikou. Takže toto propojení těchto dvou ekonomik je nezbytné. Postupujeme dostatečně rychle z hlediska těchto veřejných a soukromých investic pro to, abychom dosáhli tohoto cíle. Děkuji. Gutierrez. Sergio Gutierrez, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko, za to, že tu dnes odpoledne s námi jste. Můj kolega Nikola Danty už to vlastně jednou zmínil, ale ještě se k tomu vrátím. Zeměpisná označení a označení vyrobeno v. Asi sama víte, jaký je s tím problém. Ochrana spotřebitelů, důvěra spotřebitelů, eh, aby věděli, jaký je přesně původ výrobků, který si kupují. A potom je tady také otázka ochrany malých podniků, řemeslníků, protože ti na této ochraně skutečně závisejí se svým přežitím. Tyto dvě věci mají velkou podporu Evropského parlamentu. A nám se zdá, že možná Evropská komise už v tuto chvíli ne, není až tak ochotná v tom pokročit dále. Pokud si myslíte, že tady označka, označení vyrobeno v není vhodným řešením, jaká je tady podle vás alternativa? Existuje nějaký konkrétní projekt, který zajistí, že budou existovat nějaké, záchran, eh, nějaké záruky a ochrana pro tyto malé výrobce? Další moje otázka se týká finančních služeb. Evropská komise už vydala zelenou knihu k této věci a je tady celá řada otázek, které se překrývají vlastně s jinými tématy, kterým se také věnujete. Například neopodstatněná eh, diskriminace, to je jedno konkrétní téma. A dále například to, že podniky i občané stále více volají po přeshraniční výměně informací pokud například hovoříme o hypotečních úvěrech nebo pojistném či informacím o bankovním tedy, stále více občanů a podniků volá po eh, zprostředkování, zveřejnění takovýchto informací. Protože zatím k výměně informací dochází pouze na osobní úrovni. A tentokrát už ale hovoříme o spotřebitelských úvěrech a vlastně nám tady vzniká veliká mezera pokud jde o zabezpečení takovýchto údajů. Takže se chci zeptat, zda Evropská komise má v plánu například nějaký jednotný rejstřík evropský, ze kterého by občané mohli eh, tyto údaje získat a přitom by byla zajištěna nezbytná bezpečnost takovýchto a zabezpečení takovýchto dat. Paní předsedající, ještě poprosím, paní komisařko, eh, já mám tady pět základních bodů, které bych chtěla zmínit já. Je to pět bodů nebo možná otázek. Za prvé platformy. Samozřejmě je to rovnováha mezi transparentností a na druhé straně mezi právem duševního vlastnictví a inovacemi. Ve zprávě z vlastního podnětu eh, paní Gebhardt a paní Kalase jsme hovořili o tom, že je potřeba vybudovat eh, přístup k platformám, který je vstřícný vůči inovacím. Takže jsem chtěla požádat či se zeptat, zda by bylo možné tady eh, přijmout nějakou takovouto formulaci, abychom tam zajistili tu rovnováhu. Dále normy. Děkuji vám za to, že jste zdůraznili, jak důležité jsou normy. A zase, většinou funguje tento systém výbory. Nicméně někdy existují určité obavy. A zase ve zprávě z vlastního podnětu jsme hovořili o tom, že existuje určité riziko, že nové eh, standardy by mohly také vést k vzniku nových monopolů. Já jsem například konkrétně zaslechla eh, návrh, že je třeba eh, zlepšit systém podávání odvolání, aby bylo možné, například když zjistíme, že existuje nějaké nebezpečí, že skutečně budeme mít naprosto Eh, důmyslný systém pro eh, odvolání. Dále pas pro služby. Tam naprosto souhlasíme s tím, že je třeba otevřít jednotný trh pro služby. Poskytovatelé služeb mají určité obavy v tom smyslu, že tady tento nový pas by ale mohl vést ke zvýšení administrativní zátěže, několik jejímu snížení. Uh, a naopak, spotřebitelé mají strach, že by to mohlo vést k novým nějakým mezerám v pravidlech a tak dále. Takže se chci zeptat, co můžeme udělat pro to, abychom eh, nějak lépe ještě nasměrovali, zprůhlednili diskusy o tomto tématu. Dále zlepšení právní úpravy. V únorových závěrech rady se ráda a komise zavázala k určitým cílům v oblasti snížení administrativní zátěže, Eh, dodržování eh, zásad subsidiarity a tak dále. Pokud bude eh, Spojené království tedy stále ještě po 23. červnu v, na jednotném trhu, tak bych se chtěla zeptat, jak konkrétně tedy chcete naplnit tyto své závazky a cíle, třeba i písemně, a dále střelné zbraně. Musíme být nesmírně opatrní. pokud jde o formulaci, kterou použijeme. A to proto, že máme, že někteří občané, zcela jaksi občané respektující právní předpisy, kteří mají veliké obavy ohledně těch formulací, které se používají v tomto návrhu. Že tady, jak se se naznačuje, že všichni eh, legální držitelé zbraní mají nějaký díl snad viny Eh, za eh, ty hrozné události v Paříži a tak dále. Takže prosím, buďme velice opatrní. A pokud jde dále o praktické záležitosti, já jsem vám už napsala eh, něco k této záležitosti. 1. července bude sté výročí bitvy na Somě. A samozřejmě se veteráni z celé Evropy, a tedy jaksi příznivci chtějí e, sjet při příležitosti tohoto výročí z celé Evropy a jak si sehrát tuto bitvu znovu. Budou mít samozřejmě ty e, deaktivované zbraně, ale chci se zeptat, co můžeme udělat pro to, abychom zajistili, že jak si tito zcela řádní občané se budou moci bez problémů sejít a připomenout si toto z té výročí bitvy na Soumě. Děkuji vám. Děkuji vám. Dodržování pravidel a prosazování pravidel v oblasti jednotného trhu. Otázka byla, jak, jaká oblast je jaksi nejproblematičtější a samozřejmě je to tedy eh, zadávání veřejných zakázek. A my skutečně na tom pracujeme nesmírně usilovně za poslední rok. Já z vlastních zkušeností, které jsou jaksi s každým rokem vzdálenější a vzdálenější, ale eh, Víme, že to je do jisté míry otázka také znalostí, vědomostí, know-how a osvědčených praxí, více než cokoliv jiného. Takže jsme vypracovali úplně nový systém eh, pro dodržování pravidel. To neznamená, že chceme být jaksi měkčí, pokud jde o vynucování, dodržování, to v žádném případě. Ale vedeme velice eh, pozorný dialog úzkou spolupráci s členskými státy. Máme také nový nástroj pro analýzu dat. Dále vytváříme seznam prioritních případů porušení a každý jednotlivý případ podrobně rozebíráme s členskými státy. Zjistili jsme například, Minulý týden tedy eh, v Talinu proběhla velká konference k zadávání veřejných zakázek a ke kritériím pro zadání veřejných zakázek a ukazuje se tam skutečně, že v celé řadě oblastí a sektorů je velká neznalost pravidel. A my nechceme být zcela slepí vůči tomu, protože například 80% chyb, eh, v post, které souvisí s postupy v oblasti zadávacích řízení, není spojeno s případy korupce. To znamená, v 80% případů ty chyby vznikají z toho, že ti dotyční prostě nevědí, jak vhodně správně zadat veřejnou zakázku, jak vykládat kritéria. Ve, většinu, ve většině členských států se používá uh, nejnižší cena, což ale není vždycky nejvhodnější kritérium. Takže my skutečně už velice dlouho, velice Podrobně probíráme s členskými státy eh, vytvoření nového systému pro dodržování pravidel. Tento systém budou využívat i ostatní. Eh, Generální ředitelství budete také jaksi využití osvědčeného postupu v rámci Evropské komise. Nejdříve se tady chceme eh, zaměřit na to, abychom vysvětlili všem stranám, co je za problém a teprve poté tady se zaměřit na donucovací opatření. Další otázky se týkaly oblasti norem, standardů. Nejdříve dovolte dvě obecnější vyjádření. Potřebujeme a musíme se vyhnout nějakému křížení s vnitrostátními standardy. Za druhé, skutečně musíme nastavit takový evropský e, systém norem, ještě dříve, než ho vytvoří na globálním jevišti někdo další. Musíme to udělat. Musíme samozřejmě eh, to udělat pečlivě, my to už konzultujeme s ostatními. V červnu toto eh, oznámíme, bude to nesmírně široká platforma pro diskusy. Eh, podniky, jak si už potom volají Vím, že tady naše instituce někdy, někdy není úplně nejrychlejší, ale my potřebujeme rychlé řešení, protože všichni ostatní globální hráči dělají to samé, snaží se o to samé. Takže my to musíme vyřešit za sebe v Evropské unii. Chceme usnadnit i identifikaci takových oblastí, kde by evropské standardy pomohly evropským podnikům a spotřebitelům. Jak už jsem říkala, tak jsme tak je třeba také odstranit eh, překážky, které tvoří vnitrostátní eh, normy a musíme to skutečně udělat rychle. Pokud jde o práva duševního vlastnictví, na to se, tam se skutečně zaměřujeme jenom na komerční případy porušování pravidel, ne na všechny případy porušení, protože kdybychom tady skutečně měli eh, sledovat všechny jednotlivé případy nekomerční, tak by to nebylo nákladově efektivní a ani jinak efektivní. Takže skutečně budeme sledovat peněžní, toky, protože víme, že komerční případy porušení eh, ty skutečně eh, jdou proti investicím a inovacím, protože normy a práva duševního vlastnictví jsou důležitými nástroji pro podpoření inovací v evropských podnicích. A tím, že se zaměříme na komerční případy nedodržování pravidel, tak to bude mít velice pozitivní dopady na podniky. Doufáme, že to podpoří, doufáme, eh, že to podpoříte i vy. A postup tedy eh, zaměření na sledování finančních toků by měl být bez zbytečného odkladu eh, přijat co nejdříve. Doufám ve třetím, čtvrtém čtvrtletí tohoto roku. Dále, ekonomika spolupráce, to je téma, to je jedna z našich priorit v tuto chvíli a jak už jsem možná v minulosti říkala, máme tady tři věci. Za prvé, bezpečnost spotřebitelů, daně, daně se musí platit a to musíme zajistit. Dále tady máme aspekty eh, pracovní, pracovně právní. A teď tady se díváme na stávající legislativu, protože to byl náš, náš hlavní cíl. My jsme nechtěli vytvářet novou legislativu, protože to je časově náročné, to by se vlastně nepodařilo možná dokončit ani do konce našeho stávajícího funkčního období. Takže eh, potřebujeme rychlé řešení pro naše podniky a pro spotřebitele, také pro vnitrostátní vlády, protože dochází k celé řadě případů. Teď to bývá většinou tady v oblasti odvětví pohostinství a dopravy. Nicméně tyto eh, podnikatelské modely rostou, ať už chceme nebo ne, prostě tady do budoucna s námi budou. A je třeba, abychom k ním přistupovali úplně jinak. Dobrý příklad osvědčené praxe je v Estonsku. Samozřejmě je to případ služby IBR. Tam jsou skutečně Eh, propojené tyto systémy přímo s daňovým úřadem, mají na to zvláštní, eh, zvláštní informační systém a tam prostě vůbec nejsou problémy s vybíráním daní od takovýchto typů podniků a služeb. To je něco, co můžeme také eh, využít. Toto mohou využít vnitro, jednotlivé další vnitrostátní vlády mohou se podívat na to, zda jejich vlastní vnitrostátní předpisy jsou vhodné. A samozřejmě toto mohou využít také vnitrostátní soudní, soudy, protože také v tuto chvíli je ještě několik, eh, pokračuje ještě několik eh, procesů eh, s takovýmito podnika, poskytovateli služeb. Toto tedy podle mého názoru může být jeden z velice pozitivních příkladů pro tento nový podnikatelský model. Protože, jak jsem říkala, tyto, tento typ modelů podnikatelských poroste, ať už chceme nebo ne. Nemůžeme prostě zavřít oči a předstírat, že neexistuje, že zmizí. To by vedlo pouze k negativním výsledkům a sice k tomu, že prostě bychom eh, ztratili tento typ eh, podnikatelských eh, modelů, že by mohli odejít tito podnikatelé z Evropy a potom bychom v budoucnu plakali nad rozlitým mlékem, že nám odešli tito poskytovatelé do Spojených států, Ázie a jinam. Možná ještě k dozoru nad trhem a bezpečnosti výrobků. To musím říct, že to je věc, která mě velice frustruje když já jsem nastoupila do eh, úřadu před 18 měsíci, tak jsem opakovala, že už uběhlo 7 let a že už to prostě takhle dál nejde. Ale musím říci, že vzhledem k tomu, že mezi členskými státy v radě je tak, jsou tak hluboké rozpory, na, pokud jde o toto téma, tak prostě skutečně já opravdu eh, jsem z toho nervózní a jsem velice rozčilená, ale prostě celý ten balíček je nesmírně cený. Je to dobrý balíček. My jsme o tom hovořili tady v parlamentu. Je to skutečně eh, eh, zaměřené na kvalitu. Mohlo by nám to pomoci i s tím případem Volkswagenu. A z mého hlediska, eh, a možná i z vašeho, kvůli takové drobnosti, jako je to označení made in, vyrobeno v, tak tam máme tak obrovský rozkol mezi členskými státy, že se nám pravděpodobně nepodaří nalézt rychlé řešení. Některé členské státy, Itálie, Španělsko, 11 členských států se na to ptali i na Radě pro eh, konkurenceschopnost ve čtvrtek. Já prostě musím nalézt nějaké řešení. Já tady prostě nemohu sedět ve svém úřadu další tři roky a dívat se na to, jak se členské státy mezi sebou hádají. Nevím, jaké to řešení bude, ale dnes jsem měla ve své kalendáři právě o tomto velice eh, vášnivou diskusi, protože prostě takhle to dál jít nemůže, protože kvůli maličkostem blokujeme celý balíček, který je nesmírně hodnotný pro naše spotřebitele. Bohužel to není dobrá odpověď, ale doufám, že ještě do léta se sem vrátím a představím vám nějaké řešení. Ať to bude stažení balíčku, nějaký nový návrh, ještě nevím. my musíme skutečně tuto otázku už nějakým způsobem eh, dořešit, protože to není eh, dobrý příklad naší spolupráce. A tím nemyslím spolupráci v rámci našich institucí, ale spolupráce mezi členskými státy. Pokud jde o označení, zeměpisná označení, tak příští rok bychom chtěli přijít s eh, legislativní iniciativou, já vím, že Evropský parlament eh, k tomu vyjasnil, vyslal jasný signál. Doufám, že tady příští rok se nám podaří přijít s legislativním návrhem k tomuto tématu. Co tam bylo dále? Eh, obchodní eh, obrané nástroje a různé obchodní dohody. Otázka toho, zda naše podniky přežijí nejdříve, nejdříve tady k TTIPu a poté k tomu, zda Číně udělíme tady status tržní ekonomiky. Já hovořím s představiteli malých a středních podniků evropských. A skutečně hovořím s velkými počty z nich. A oni považují TTIP za velkou příležitost, stejně jako já. Ale jak pořád dokola opakujeme, musí existovat rovný přístup a rovnováha na obou stranách. A toho se komise nikdy nevzdá, této hlavní myšlenky, nikdy z ní neustoupí. Může existovat pouze rovné zacházení na obou stranách Atlantiku a pouze tak můžeme dosáhnout ještě většího trhu než jednotný trh v Evropě, protože malé a střední podniky a začínající podniky umějí přežít na obrovském jednotném trhu eh, s 500 miliony spotřebitelů, takže si myslím, že bude pro ně velká příležitost ještě eh, rozšířit tento trh, ale pouze za předpokladu, že budeme mít tady vyvážený přístup, který zajistí naprosto rovný přístup na obou stranách Atlantiku. Takže to je naprosto jasná zásada. Samozřejmě to je především to vyjednávání na kolegyni eh, Cecílii Malstrem, ale já rozhodně jsem zodpovědná za otázku norem, zadávání veřejných zakázek a je to nesmírně obtížné vyjednávání se Spojenými státy v těchto oblastech. Nicméně říkám, že musí existovat rovné zacházení na obou stranách. Pouze tak můžeme, eh, můžou naše malé a střední podniky z toho těžit. Samozřejmě eh, tržní, obchodní eh, ochranné nástroje a status tržní ekonomiky pro Čínu, to je nesmírně komplikované téma. Už to není vlastně ani jenom evropské téma, už to je globální téma. Já jsem o tom hovořila s našimi japonskými partnery například, takže skutečně už to není jenom naše věc. tuto chvíli nám platí rekordní počet těchto obraných tržních nástrojů a nepomáhá to. Já nemohu být teď konkrétnější, ale my se snažíme nalézt, nechtěla jsem použít přímo výraz jiné řešení, ale prostě pracujeme na tom. Vím, že tady na jedné straně nás budou někteří obvinovat z porušování pravidel VTO, pokud Číně nedáme status tržní ekonomiky, tak Čína se s námi bude rozhodně soudit. To je jasné. Musíme tedy najít nějaké vyvážené řešení. Za týden, nebo možná tento týden, se to bude probírat na zasedání G7 v Japonsku. A já vím, že především pro naše ocelárny, ale nejenom pro ně, protože se to týká pro všech odvětví průmyslu, která jsou náročná na energie tak letos budeme mít problém, třeba pro ocelárny, ale eh, v nadcházející budoucnosti to se to, to samé bude týkat eh, hliníku, výroby cementu a tak dále, takže musíme prostě nějaké řešení najít. Jenom stručně ještě k platformám možná, protože to není moje přímá odpovědnost. Máme tady určité problémy, které se týkají volného toku dat. Já velice podporuji vaši pozici, že tedy je třeba přistupovat k tématu platform jak se nahlížet na ně eh, optikou inovací. Tedy nesmíme eh, svými právními předpisy či návrhy eh, blokovat inovace. Samozřejmě tady jsou eh, problémy spojené s vlastnictvím, s přístupem a všechna tato témata eh, obsahuje náš návrh. Potom je tady eh, téma velkých dat, Tady mezi stroji. To souvisí s digitalizací evropského průmyslu. My postupně, krok za krokem, navrhujeme inovativní řešení, alespoň doufám. Pak tady ještě jedna otázka k financování malých a středních podniků. Příští rok se rozhodně pokusím trošku zmodernizovat pravidla v rámci programu Kosme. No, no, nám to funguje, ale ne až tak dobře, jak bych chtěla, protože musí fungovat rychleji, musí být zaměřenější na inovativní podniky, takže se chystáme navrhnout určité řešení. Samozřejmě Kosme bude dále pokračovat, ale pokusíme se ho trošku zmodernizovat. Dále máme okno malých a středních podniků v Evropských fondech pro strategické inovace. Jedna obálka prostředků je právě věnovaná malým a středním podnikům. A také dokončujeme eh, v rámci komise vyjednávání o financích pro začínající podniky. Ono to je také součástí EFSI. Eh, chceme podporovat rizikový kapitál v Evropě, ale toto bude specificky nastavené pro začínající podniky. A zase, pokud jsem něco nezodpověděla, odpovím na to písemně. A myslím, že asi už téměř jsme vyčerpali čas. Děkuji, paní komisařko. Myslím, že jste odpověděla na celou řadu otázek, protože nás napadlo něco, jin, něco trošičku jiného, tak to ukázalo, jak rozsáhlé portfolio máte na starosti, stejně jako rozsáhlé portfolio, které má na starosti tento výbor. A že tedy oblast ochrany spotřebitelů a vnitřního trhu je naší budoucností. Takže ještě jednou děkuji za eh, energii, kterou jste do nás dnes investovalo. investovala. Děkuji. Já, se chci, já chci ještě jeden komentář říci. Eh, byli jsme obvinováni z toho, že jsme v loni postupovali velice pomalu a eh, ono se to možná opravdu mohlo jevit jako pomalé tempo, ale my jsme to vlastně se snažili rozvíjet, jak jste říkala, je to velice široké portfolio a je to základ, na kterém v budoucnu může spočívat jednota Evropy. A e, takže to portfolio je opravdu obrovské a to, co jsem chtěla dodat, byla opravdu ta rychlost. Takže ještě jednou děkuji a ještě jednou chci připomenout, že jsem skutečně otevřená k jakýmkoliv debatám a od teď vás opravdu budu informovat e, každý týden, každý měsíc o tom nejnovějším vývoji. Takže děkuji.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 Ladies and gentlemen, the next... Dámy a... Is, um... Dámy a pánové, dalším bodem na pořadu jednání je posouzení kompromisních na, eh, pozměňovacích návrhů eh, ke zprávě Kaje Kalasové, která se týká směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie pro porušení celních předpisů a sankce. Takže vám rovnou předám slovo. Děkuji. Ano, my jsme měli Eh, doteď velice konstruktivní setkání stínových zpravodajů a chci poděkovat všem zúčastněným. My už na začátku té práce jsme se shodli na tom, že bychom měli eh, více sjednotit ty sankční systémy. A nakonec jsme tedy docílili takového návrhu, který by mohl být přijatelný jak pro podniky, tak pro celní orgány. V EPP se bude o tomto návrhu hlasovat zítra. A oni souhlasili s tím, že do toho návrhu bude napsáno 114, že tam bude přidán odkaz na článek 114 jakožto právní základ pro tuto směrnici. Dále, my jsme se shodli na tom, že budeme mít eh, jednu kategorii pro porušení, tak jak to bylo projednáváno také za italského předsednictví. A pokud je o seznam těch porušení, tak tady ještě stále zbývá dořešit otázku dvojích sankcí, například při neplacení celních poplatků a při záruce, že eh, ten podnik sjedná nápravu. pokud ty hospodářské subjekty zaplatily to, co měli zaplatit, tak pak vlastně již nejsou zvažovány a pokud eh, bude schváleno to, co navrhuje EPP, tak eh, v takovém případě již eh, nemohou být sankcionováni, protože se to nepovažuje za porušení. To znamená, že bychom měli ale my bychom měli zajistit, že e, ta že ten podnik nebude sankcionován v případě, že má ospravedlnitelné nebo odůvodnitelné důvody, proč nezaplatil. Dále, pokud je o porušení, tak tady máme dva seznamy, které musí být zohledněny e, v závislosti na tom, zda to porušení je drobné či závažné. je to určitý postup dopředu oproti tomu původnímu návrhu, který byl skutečně velice rigidní. Například to porušení se považuje za drobné, pokud nemá žádné finanční následky nebo eh, pokud to porušení vzniklo zanedbáním. A to musí být objasněno, nebo to musí být jasně řečeno zejména v případech, kdy tady existují určité zhoršující faktory, které i z těch drobných porušení eh, udělají závažná porušení, což je tedy na posouzení celních orgánů. Další bod, který byl dodán do těch kompromisů, je povaha porušení. Některá porušení jsou ze své povahy závažnější než jiná. Tento přístup je podobný jako v Evropském eh, aktu o konkurenceschopnosti, kdy se stanovuje závažnost porušení a kdy tato závažnost musí být eh, zohledněna stejně jako i veškeré okolnosti. Je skutečně důležité stanovit přesně, jaké porušení je závažně, závažné, protože eh, je to potom navázáno na celní kodex Unie. Dále, pokud jde o výpočet sankcí, tak tady celní orgány vlastně posuzují jednotlivé sankce. Ostatní skupiny navrhovaly, aby v případech, kdy ty sankce nesouvisejí s poplatky, tak aby v těchto případech byla zohledněna hodnota zboží ale já se domnívám, že bychom tady měli to znění vyjasnit, aby skutečně bylo jasné, že se jedná pouze o výjimku z pravidel. A v neposlední řadě je tady otázka také rozsahu působnosti směrnice a naším cílem je vytvořit skutečně rovné podmínky pro hospodářské subjekty, které působí v Evropě a v rámci toho kompromisu, eh, tak jak o něm hovoříme, tak z něho by mělo vyplývat, že drobné porušení nebo to nezávažné porušení by nemělo mít trestně právní následky. Je tady stanovena prahová hodnota 10 tisíc eur, ale pak je tady otázka například porušení, které nebyly učiněny s úmyslem, úmyslně, a které přesahují tu hodnotu 10 tisíc eur. A můj původní návrh byl takový, že členské státy při e, přesažení toho, té prahové hodnoty 10 tisíc eur mohou, e, mohou prosazovat i trestně právní sankce, e, tak jak je to stanoveno ve směrnici PIF. E, je tady stanovena možnost pro členské státy skutečně posuzovat jednotlivé, jednotlivě ty jednotlivé případy porušení. Nejsem si úplně jistá, zda eh, na této, v této oblasti můžeme docílit ještě něčeho více. My jsme tady projednávali eh, ty kompromisní řešení a budeme se snažit eh, dojít skutečně ke kompromisu ještě před hlasováním. Takže se těším na veškeré vaše komentáře, které se budou týkat těch kompromisních návrhů. Děkuji. Já teď předám slovo eh, tobě, protože Roberta tady není. Ano, Roberta se musela dneska vrátit na Maltu, takže mi opět zaslala komentáře a skutečně trvala na tom, abych poděkovala paní zpravodajce, která se skutečně snažila i v této komplikované záležitosti hledat kompromisy. Eh, musím potvrdit to, že EPP se skutečně snaží o harmonizaci sankcí, protože považuje eh, celní systém za důležitý pro fungování Evropské unie. Nicméně musíme se ujistit, že se tady nedostaneme do slepé uličky. A eh, musíme si prostě uvědomit, že veškerá legislativa musí být schválená ve spolupráci eh, s radou a to zejména v oblasti celních systémů. To znamená, že tak, jak jsme již řekli v minulosti, máme určité výhrady k tomu původnímu návrhu komise. A z právního hlediska eh, tady máme starosti, které souvisí hlavně s otázkou subsidiarity. A my tady máme sedm členských států, které generují hlavní část těch celních poplatků, ale e, vlastně veške, komise se vždycky snaží o kompromis mezi 28 členských, členskými státy. To znamená, že komise by měla mít skutečně e, na zřeteli tu proporcionalitu. To znamená, je tady sedm hlavních členských států, které přispívají do celních systémů. A proto je tak důležitá ta otázka subsidiarity. Stínová zpravodajka mě požádala o to, abych eh, zde přetlumočil, že eh, nesouhlasíme hlavně s těmi sankcemi pro zboží, a eh, v tomto ohledu by ten návrh měl být vylepšen my v současnosti e, nemůžeme podpořit e, ten návrh rady a pokud tento problém nebude vyřešen, tak se zasazujeme o to, aby bylo posunuto hlasování, tak abychom to předtím mohli ještě e, dojednat. Děkuji, paní předsedkyně. Naše stínová zpravodajka Věřin Rozděr bohužel je zaneprázdněna, má důležité zasedání doma, takže mě poprosila, abych ji zde zastoupila, takže vám to přečtu ve francouzštině. Boj proti porušování celní legislativy v Evropské unii se stává čím dál důležitější vzhledem k tomu, že roste mezinárodní obchod v Evropské unii. Přestože celní legislativa je naprosto harmonizována prakticky 45 let, uplatňování této legislativy a uplatňování sankcí spadá do vnitrostátní legislativy. Hlavní cíle návrhu spočívají v tom, že musíme odstranit rozpory a rozdíly mezi různými právními režimy v rámci společné platformy a zlepšit pravidla hry v rámci jednotlivých eh, ekonomických subjektů v celní unii. Tento důležitý návrh vyvolal však mnoho otazníků a také určitý odpor a proto ve spolupráci se zpravodajkou a ostatními stínovými zpravodaji se snažíme navrhnout co nejlepší text, který by zohlednil většinu oprávněných obav, které byly zde vyjádřeny. Chtěla bych poděkovat paní Kaja Kala, zpravodajce a ostatním stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci na tomto odborném a citlivém tématu. Měli jsme dvě zasedání, která nám umožnila realizovat pokrok z hlediska problémů, které se týkaly zvláště odstranění objektivní odpovědnosti, tak jak to bylo zdůrazněno různými řečníky kteří kteří řekli, že jakýkoliv odkaz na objektivní odpovědnost by měly být vymazány. Co se týče současné právní situace, jednotlivé členské státy mohou aplikovat trestní eh, postih, pokud přestupek to vyžaduje. Někteří členové si kladli otázku, zda je to právně ospravedlnitelné. Klasifikace jednotlivých eh, přestupků byla také cílem této diskuze. Spravodaj navrhl, aby se z moci úřední neodlišovaly ty menší přestupky od těch větších přestupků. A Vypadá to, že e, směřujeme k zavedení e, nových faktorů, které by umožnily kvalifikovat takzvané méně důležité přestupky. To by mohlo být uspokojivé, pokud ty faktory budou dostatečně přesné. Co se týče odstupňování jednotlivých sankcí, v návrhu komise tyto sankce souvisí s hodnotou zboží. Spravodajka uvedla, že by to mohlo vést k neuměrným sankcím a e, že by se, jak si se mohl vzniknout rozdíl mezi neodváděnými poplatky a skutečnou hodnotou těchto výrobků. Pak je tady problematika také zakázaných produktů. A výše e, penále by neměla být fixní. Sankce by měly být přiměřené a proto navrhujeme řešení, které by mělo tři etapy. Eh, poplatky, kterým se eh, poplatník eh, vyhýbá, pevné poplatky a sankce podle kategorií. Řešení domluvou a zavedení tohoto řešení domluvou umožňuje určitou flexibilitu, která by měla být podporována. Podporujeme spolupráci, kterou navrhuje zpravodajka, ale chceme zdůraznit, že ještě zůstávají nevyřešené problémy, eh, které ještě nebyly řešeny. Týká se to zvláště lhuty promlčení. Tato lhuta by neměla být snížena ve srovnání s návrhem komise. Takže to je vše. Děkuji. Dan Dalton. Thank you, Chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci poděkovat eh, paní zpravodajce, eh, která se snažila o kompromis. A eh, o zlepšení oproti tomu původnímu návrhu komise. Za ECR se domníváme, že často různá interpretace v různých členských státech může být užitečná, ale je třeba se shodnout na takových věcech, jako jsou například sankce. ECR nedokáže přijmout tento preskriptivní návrh. My eh, nesouhlasím, nebo my požadujeme, aby byl ten článek eh, o jednotlivých faktorech sloučen, ať už se jedná o přitěžující nebo o eh, ulehčující faktory, tak aby členské státy měly volnější ruku. protože eh, v tuto chvíli místo, abychom eh, sjednotili ten právní rámec pro členské státy, tak jim tady spíše komplikujeme situaci a domníváme se, že celní orgány by měly mít určitou flexibilitu. Článek 9b eh, se eh, tady eh, řeší otázku eh, těch podniků, které jsou středního rozsahu. A domníváme se, že ty porušení by měly být stanovovány také se zřetelem na, toho na ten konkrétní právní subjekt. Pokud jde o sankce v článku 11, 12 a 12a, tak opět je toto na nás příliš restriktivní přístup a nemůžeme jen podpořit. Pokud je o řešení sporů ve článku 24b, tak eh, tady musíme podpořit paní zpravodajku. Domníváme se, že to směřuje správným směrem, ale eh, ještě si počkáme eh, na to, jak to bude vypadat v té finální podobně. Nemůžeme ovšem souhlasit s článkem 7.5, s tím druhým odstavcem. Domníváme se, že tohle by představovalo příliš vysokou administrativní zátěž. Takže jsme zvědaví na ten kompromisní návrh, ale musím zopakovat, že paní zpravodajka skutečně odvedla skvělou práci A ten návrh, ten původní návrh komise byl pro nás natolik nepřijatelný, že upřímně řečeno nevidíme úplně prostor k tomu, jak by takový návrh mohl být vylepšen tak, aby se nám líbil. Domníváme se, že je to při, prostě příliš velká komplikace toho stávajícího systému, který podle nás funguje dostatečně dobře. Takže tolik našim obavám. Děkuji. Děkuji. Je tady pan Maštálka? Není. Takže Julia Reda. Děkuji, ze všeho nejdříve chci také poděkovat eh, paní zpravodajce, která eh, pracovala na této skutečně velice složité otázce. My se domníváme, že ten původní záměr komise je skutečně dobrý. Paní zpravodajka se skutečně eh, snažila udělat vše, co bylo v jejich silách, aby tento návrh byl přijatelný my se domníváme, že eh, to by, toho by bylo možné dosáhnout prostřednictvím minimální harmonizace, kdyby členským státům byl nabídnut, eh, byla nabídnuta určitá nástrojová skřínka, určitý toolbox. A v, těch, v tom současném kompromisu se podle nás eh, stále příliš mnoho směšuje mezi drobnými a Eh, závažnými porušeními a mezi těmi jednotlivými eh, polehčujícími eh, a přitěžujícími faktory. Kdy my se vlastně nedomníváme, že jakmile jsou tam ty, při, ty, ty přitěžující okolnosti, tak by to nemuselo být rovnou vnímáno jako závažné porušení. Domníváme se nicméně, že eh, bychom tento eh, návrh ještě neměli eh, pohřbívat a že bychom se měli zaměřit o to, jak ji dotáhnout do úspěšného konce. Děkuji. Ještě někdo další? Pokud tomu tak není, tak možná já mám jednu poznámku. Já jsem navštívila několik velkých přístavů a uvědomila jsem si, že v evropském obchodě existuje celá řada určitých narušení a že e, není úplně e, jednoduché se s tím vypořádat. My jsme s Denisem e, navštívili přístav v Rotterdamu, po té, co nebo těsně před začátkem nizozemského předsednictví. A po té návštěvě jsme skutečně začali mít velké obavy, co se stane, pokud natolik změníme tu stávající legislativu. A tady chci zdůraznit to, co řekl Andreas. kdy oni, ale zároveň i celá řada členských států vyjádřila, že tady má určité obavy. A my po té návštěvě těch velkých přístavů jsme si také uvědomili, že ta nová legislativa bude mít prostě určité efekty na evropskou ekonomiku. A já bych z těchto dopadů měla velké obavy. Uh, Chcete se k tomu ještě vyjádřit? Ano, chci poděkovat za všechny komentáře. Myslím si, že tato otázka je skutečně byla natolik složitá právě proto, že jsme se snažili zohlednit eh, všechny tyto obavy. Tady je ta situace velice nejasná, protože i například velké společnosti tvrdí, že potřebujeme určité zblížení těch, eh, těch systémů sankcí. Samozřejmě by tady měla být větší flexibilita, neměli bychom tak eh, tvrdě trestat například pochybení, ale jak jsem řekla, je to velice komplexní téma. Musím například souhlasit s tím, co padlo o otázce subsidiarity. Své obavy vyjádřil vlastně jen jeden národní parlament, obavy, které se tedy týkaly otázky subsidiarity. A když národní parlamenty mají opravdu velké obavy, tak tady vždycky mají možnost toho postupu té žluté karty. A e, to členské státy mohou udělat v případě, že mají opravdu velké obavy a to se zatím nestalo. Takže my sice chápeme ty obavy, které se subsidiarity týkají, měli bychom se tomu věnovat v rámci té debaty o těch eh, drobnějších eh, porušeních, to znamená ne těch trestních. Pokud je například o malé podniky bez zkušeností, tak eh, když máte malý podnik, který má zjednodušený postup, tak já jsem právník, takže mám zkušenost s tímhle, že lidé často prostě na to, neza, na to nemyslí. A kdy lidi v tom malém podniku si říkají, že tato pravidla se na ně nestahují, protože by měli eh, podléhat jinému zjednodušenému postupu, tak často jsou to porušení, která eh, nevycházejí z toho, že byste chtěli udělat něco špatně, ale vycházejí z toho, že skutečně máte málo zkušeností eh, v těchto složitých celních postupech. A právě proto je tam ta část, která se týká podniků s eh, malými zkušenostmi. pokud jde o radu a členské státy a jejich obavy, tak eh, myslím, že je třeba si uvědomit, že tady máme tři různé instituce a Evropský parlament je prostě oddělenou institucí, která nezastupuje zájmy členských států a zájmy jednotlivých vlád. To znamená, že z tohoto důvodu bychom eh, prostě se měli držet svého přístupu jakožto Evropský parlament. Takže i přes to, co navrhovala EPP, tak eh, já bych eh, chtěla opravdu dodržet eh, ten jasný termín. Možná to můžeme odložit na příští zasedání. Měli jsme o tom hlasovat 14. pokud se nemýlím. Můžeme to posunout, můžeme o tom hlasovat 27. června, což je další zasedání potom. ale domnívám se, že i v této lhůtě bychom měli být schopni přijít s kompromisy. Protože e, z toho zasedání stínových zpravodajů mi vyplynulo, že pořád máme pozice, která, které si jsou velice blízké. A i e, samotné zúčastněné strany se shodly na tom, že tohle je opravdu věc, která bude mít velký dopad. A už jenom proto bychom měli být opatrní na to, abychom neudělali nějakou chybu, ale zároveň bychom prostě měli mít odvahu rozhodnout. Protože ve chvíli, kdy, kdy se k tomu nikdo nemá, prostě někdo musí rozhodnout. Možná to samozřejmě není ideální řešení, ale je to prostě to nejlepší, čeho v rámci těch debat můžeme docílit. Thank you. Good luck for your... Děkuji. Hodně štěstí do dalších debat. Přeje se ještě komise se vyjádřit, promiňte. Komise, ano, děkuji paní předsedkyně, budu velice stručný. Samozřejmě ze strany komise eh, máme veliký zájem o to, jakou podobu budou mít vlastně kompromisní návrhy, ale za nás tady mohu říci, že uznáváme, že to je nesmírně komplikované téma a také víme, že v této místnosti existuje velká podpora pro to, aby se něco udělalo. Otázka je, co konkrétně. My jsme se vyslechli eh, rozpravu dnes, už v minulosti. Je vidět, že tedy eh, poslankyně a poslanci už se seznamují s jednotlivými částmi toho balíčku. Například eh, se mění Eh, vztahy, eh, například té kapitole, kde se hovoří o eh, jednotlivých typech či závažnosti jednotlivých ehm, přestupků a jeví se nám jako zajímavý způsob právě to zohlednění přitěžujících či polehčujících okolností. A tedy můžeme dospět k závěru, že stávající systém funguje na základě toho, eh, co jsme zatím zjistili, je možné říci, že možná nefunguje dostatečně, ale do budoucna, čím více se budeme přibližovat eh, tomu integrovanému celnímu modelu, tím důležitější bude, abychom skutečně měli eh, jednotný přístup i k sankcím. My za komisi jsme tady velice otevření hledání vhodného řešení k této nesmírně komplikované otázce. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně paní zpravodajka. Já se k tomu ještě vrátím. Souhlasíme tady všichni s tím, že to od, eh, odložíme na 27. června, nebo jaké je vlastně rozhodnutí ohledně časového plánu? Um, we will check. My ještě ověříme, zda ten den budeme mít na to dostatek prostoru v eh, programu, na pořadu jednání. Pokud tam bude prostor, tak ano. Já se snažím zachovat co největší flexibilitu, nicméně na druhou stranu víme, že tam je celá řada bodů, které si zamluvila komise, takže to nemůžu říct jistě. Děkuji. Nicméně dávalo by to smysl a pokud to nebude možné, chtěla byste to odložit ještě dále? No, paní, před, paní zpravodajka, já bych chtěla prostě určit konkrétní datum. Paní eh, předsedající, dobře, zítra to vyřešíme s koordinátory. Poslední bod na našem pořadu jednání je strategie pro evropské letectví. Zpravodajem je pan Fan Bosiet, paní Van Bisiet a předávám jí přímo slovo, aby mohla odprezentovat. Děkuji mnohokrát, Vicky. Váženě, vážení kolegové, vážené kolegyně, já využiji tuto příležitost a stručně odprezentuji návrh stanoviska k strategii pro evropské letectví. An opinii obzichíven. Budu hovořit tady o strategii Evropské unie v oblasti letectví. Výbor IMCO zde sehrává velmi důležitou roli a výbor TRAN nás požádal o toto stanovisko. Zvláště se máme zabývat ochranu spotřebitelů eh, v tomto ohledu. A já jsem velice ráda, že mohu konstatovat, že Evropská komise věnovala výraznou část ochraně spotřebitelů ve, své, eh, ve svém dokumentu ohledně strategie v letectví. Také o tom hovořím ve své zprávě. A také eh, se o tom hovoří na webových stránkách. Ale musím konstatovat, že velká eh, část některých webových stránek eh, letecké společnosti neposkytuje dostatek informací ohledně možností žalob ze strany spotřebitelů a také neposkytují konečnou cenu ohledně letenek. Dále konstatuji, že spotřebitelé mají ještě celou řadu problémů, když rezervují svoje letenky. A to se také jasně projevilo při konzultaci, kterou podnikla Evropská komise. V roku 2015 rezervace letenek a letů leteckých společností eh, byly nebývalé eh, vysoké a byly realizovány na systému online. A z toho důvodu se jeví velmi důležitým eh, chránit ještě více spotřebitele. Jsem ráda, že jsme přijali minulý rok balíček v tomto oboru. Také bych vám chtěla říci, že mám v úmyslu předložit určitý počet pozměňovacích, eh, pozměňovacích návrhů a také jsem požádala komisi, aby vyhodnotila další náklady, které jsou fakturovány leteckými společnostmi na závěr rezervačního postupu, aniž by o tom informovali spotřebitele. Navíc je nutné zajistit více informací a velkou transpa- větší transparentnost ohledně stížností případě vymáhání těchto finančních prostředků. Dále je nutné řešit také eh, srovnatelná, eh, srovnatelné údaje ohledně leteckých eh, letenek. Ještě chtěla bych upozornit, že pozměňovací návrh musíte předložit do zítřka. Thank you. Děkuji. Evelyn, ne? Lucy Anderson? Ne, Carlos? Takže Lucy a potom Carlos, omlouvám se. Lucy. Děkuji mnohokrát všem, děkuji zpravodajce za to, co zmínila. Já jsem velice ráda, že jste se zaměřila na práva eh, spotřebitelů a cestujících. Já jsem zpravodajkou v Tranu eh, k směrnici o právech cestujících a skutečně nám vadí, jak dlouho to trvá, než se něco udělá v této oblasti než tady eh, můžeme zlepšit práva cestujících v letecké dopravě. Mně je líto, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je už zítra, takže nevím, jestli to všichni stihnou, ale je škoda, že jsme neměli vlastně možnost to probrat šířeji, protože tam je celá řada oblastí, která se týkají našeho výboru. Konkrétně zvlášť harmonizační, harmonizace norem, protože to se týká celé této strategie pro eh, evropské letectví a spravedlivého přístupu k trhu. A celá řada aktérů zmínila skutečnost, že když tady hovoříme o mm, praxích v oblasti boje proti nekalé konkurenci, tak vlastně se eh, v tuto chvíli eh, podmínky v oblasti, tedy podmínky například pro zaměstnance a cestující stále zhoršují a tak to rozhodně nechceme. A je také trošku škoda, já nevím, jestli paní předsedkyně už je troška, trošku pozdě na to, ale to základní nařízení, které je součástí této strategie, to se bude projednávat zítra na výboru TRAN. A náš výbor bude vypracovávat stanovisko, nebo nevím, jestli budeme vypracovávat stanovisko, ale ostatní výbory budou vypracovávat stanoviska. Je to nesmírně důležité právě pro vytváření norem a bezpečnost v eh, celém leteckém sektoru. Takže je dobře, že o tom dnes hovoříme a já budu toto téma velice eh, zajímavě eh, tedy velice eh, pozorně sledovat. Pokusím se předložit nějaké návrhy, ale skutečně to, je to velice málo času. Carlos? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl připojit k blahopřání, které tady zaznělo na adresu našeho zpravodaje nebo lépe řečeno zpravodajky. Ona zdůrazňovala význam ochrany spotřebitelů, to je dobrá věc, komise také takto postupovala. To znamená, že potřebujeme náročnou strategii v oblasti letectví. Ochrana spotřebitelů musí být vždy centrem našich politik. A takovýmto způsobem postupovala naše zpravodajka. Já jí za to děkuji. Tak, jak uvedla, je tady celá řada problémů, s kterými se potýkají spotřebitelé, když porovnávají online Existuje již návrh na řízení ohledně ochrany cestujících, ale je to zablokováno na úrovni rady, pokud se nemýlím. Již další dobu žádáme, aby tyto věci se daly do pohybu. Posledních 20 let od začátku liberalizace leteckých služeb jsme mohli konstatovat, že došlo k skutečné explozi leteckého provozu, k nárůstu počtu letů. A je nutné, aby tento obor se také přizpůsobil novým technologiím v digitalizované éře. Mimo jiné je nutné také zesílit bezpečnost a zaručit kvalitu leteckých služeb a také letištních služeb. Přibližně 2 miliony pracujících jsou zde zaměstnávány. A příspěvek HDP je obrovský. A letecká oblast je velmi důležitá pro pohyb lidí a zboží. EPP předložilo pozměňovací návrhy, které považujeme za konstruktivní a domníváme se, že budeme moci pokročit v naší práci společně se spravodajkou a se stínovými spravodaji. Prosím, Roberte. Prezident, merci notre rapport. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také paní zpravodajce. Její práce je velice zajímavá, myslím, že skutečně cílila na jádro věci. Pokud jde o ochranu spotřebitelů, tak je třeba si připomenout, a to s určitou hrdostí, protože Evropa nefunguje úplně vždycky nejlépe, že v oblasti letectví jsme skutečně na špici. A proto bychom měli i eh, nadále se snažit být konkurenceschopní. Proto, aby eh, velké podniky v oblasti letectví i nadále mohly být eh, velice výkonní chci se teď, to jsem chtěl poznamenat ještě předtím, než se vrátím k otázce ochraně spotřebitelů. Tady máme před sebou několik výzev. Já souhlasím s tím, co teď, doteď zaznělo z úst mých kolegů. Ale chci k tomu říct si ještě jednu věc. Máme tady ochranu spotřebitelů, bezpečnost a jistotu leteckého provozu. V nedávné eh, době došlo k pádu letadla společnosti Egypt Air. Zatím nemáme ještě blížší informace, které by se toho týkaly nebo které by to objasňovaly. Nicméně týká se to právě oblasti bezpečnosti letového provozu. A pro nás, jako pro tvůrce legislativy, je velice důležité, abychom měli na paměti výkonnost velkých podniků a e, dopad, jaké to může mít také na bezpečnost cestujících. protože my všichni jsme častými cestujícími v letecké přepravě a někdy nám není úplně jasné, eh, jak, jak vlastně se mohou ty postupy měnit tak rychle, aby skutečně reagovaly na aktuální otázky týkající se bezpečnosti a jistoty leteckého provozu. Samozřejmě je to téma velice složité, Eh, má, nese to sebou otázky eh, například spoždění eh, leteckého provozu a tak dále. Ale právě z tohoto důvodu je potřeba, aby veškeré tyto postupy, včetně například výzkumu a vývoje, byly ty postupy harmonizované. A já chci říct, já určitě vás to nepřekvapí, protože eh, to bude součástí textu, o kterém budu hovořit za několik týdnů. A to je otázka eh, osob s pohybovým omezením a jejich cestování v letecké přepravě. Protože před několika měsíci došlo k případům, kdy, ze kterých eh, vyplynulo, že například ve Spojených státech tato situace není vyřešena a že prostě neexistuje rovnost mezi normálními cestujícími a cestujícími s omezenou pohyblivostí. A často se hovoří o otázkách, které se, eh, nebo o online nových otázkách, o otázkách, které souvisí například s internetem, ale já bych chtěla hovořit o otázkách, které Eh, s tím úplně nesouvisejí. Otázka, které prostě nejde vyřešit kliknutím myši. Je třeba mít na paměti, že existuje i celý tento svět, eh, který prostě není online. A když docílíme určitého průlomu nebo určitého vývoje online, tak nesmíme zapomínat na to, že, tady prostě, že jsou tady i další věci. Ve Francii například nedávno proběhla studie, která eh, tvrdí, že 71 cestujících využilo služeb online a zarezervovalo si svůj let online. Nicméně polovina, pouze polovina cestujících si online zarezervovala i celý svůj pobyt a druhá polovina to udělala jiným způsobem. To znamená, že Eh, musíme mít na paměti eh, také tuto skutečnost při obraně zájmů spotřebitelů. To znamená, máme tady dvě skupiny klientů, které často nejsou úplně totožné. To znamená, že ne všichni jsou prostě schopni nebo ochotní se například eh, odbavit online. A, a zdá se, že a proto, abychom mohli předložit pozměňovací návrhy, tak skutečně budeme muset e, věřit, že naše letadlo nebude mít spoždění. Děkuji. Ještě než se vrátíme ke zpravodajce, tak ještě k tématu toho, zda budeme vypracovávat stanovisko k těm ostatním tématům, které probírá výbor TRAN. Záleží to na koordinátorech, protože koordina- koordinátoři rozhodují o tom, zda budou chtít vypracovávat stanoviska k tématům. A pokud si dobře vzpomínám, tak v tomto konkrétním případě se koordinátoři rozhodli, že se stanovisko vypracovávat nebude. A v případě, že kdykoliv budete mít zájem, abychom my jako výbor vypracovali nějaké stanovisko, prosím, obraťte se na koordinátory. Uh, protože já si nevzpomínám od chvíle, kdy předsedám tohoto výboru, na žádný případ, kde by jaksi koordinátoři nebo členové výboru si přáli vypracovat stanovisko a nebylo jim vyhověno. V případě, že to je téma, které má dopady na vnitřní trh, vždycky to uděláme. Eh, Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je zítra. Nicméně stanovisko paní zpravodajky máte k dispozici měsíc. Já vím, že tady lhuta pro předkládání názorů je zítra, ale to je proto, že samozřejmě o tom chceme eh, hlasovat v nějakém rozumném časovém plánu. Nicméně samozřejmě vždycky stanovujeme lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů s ohledem na to, abychom měli dost času na překlad, ještě než můžeme tyto kompromisní návrhy potom vypracovat. Protože máme celou řadu omezení, například právě překlad do jednotlivých jazykových verzí. Analý, prosím. Děkuji. Äh, Děkuji, jen velmi stručně. Jistě je pravda, že pro předložení pozměňovacích návrhů máme jen velmi málo času. Nicméně my jsme si tento termín zvolili právě proto, abychom ještě mohli ovlivnit eh, zprávu výboru TRAN. A já chci poděkovat všem těm, kteří mi zaslali své komentáře. Pokusím se je nějakým způsobem zohlednit a jakmile budeme mít k dispozici pozměňovací návrhy, tak je samozřejmě posoudíme společně, tak, abychom e, dokázali najít e, rychlý kompromis. Děkuji. Thank you. I think that... Výborně. Děkuji. Myslím si, že tím můžeme ukončit dnešní zasedání. Děkuji všem za účast. See you tomorrow. A uvidíme se zítra.